Dobrý den, dámy a pánové. Myslím, že bychom mohli začít. Myslím, že je zde dostatečný počet poslanců pro to, abychom mohli rozhodovat. Takže s desetiminutovým spožděním zahajuji nyní jednání. K pořadu jednání nás čeká nejdříve jeho přijatí. Má někdo nějaká přání nebo poznámky? Pane kolego, máte slovo, prosím. Eh, Pane předsedo, podle programu bychom měli zítra ve čtvrtek hlasovat a já bych rád, abychom na program dali i možnost vést eh, rozpravu ještě před hlasováním. Bych rád, abychom mohli diskutovat. Eben steht, habe ich mir vom Sekretariat sagen lassen, rein eh, technicky tomu k tomu nejsou žádné překážky, to jsem slyšela od sekretariátu dnes po eh, rozhovoru s maďarskými ministry, o tom můžeme diskutovat. Souhlasíte? Dobře, tam máme na to čas. Tak to tak uděláme. Oznámení předsedy. To mám jenom jedno jediné. Máme několik změn v pořadu jednání. Eh, ty změny vyplynuly z nutností. Máme bod číslo 6 a ten musíme přesunout na zítřek na prozbu právních služby, protože budou zastoupeni až zítra. A teprve zítra budou také moci něco říci až k tomu posudku, který jsme zadali v souvislosti s otázkami patentu. Takže vím o tom, že eh, to proběhne až zítra. Dnes eh, to vyjádření bude dokončeno. Takže zítra si budeme muset nechat vysvětlit ten obsah abychom mohli vést tu politickou diskuzi k tomuto tématu. K bodu číslo dvě, jinak nemám žádné poznámky a tím se dostáváme k bodu číslo sedm. To je uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Paní Wikström, máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko, jak víte, reaguje na zprávu z vlastního podnětu ve výboru pro kulturu. Tématem výboru pro kulturu je téma, které je velice široké. Já jsem se snažila omezit návrh stanoviska na některé specifické body, které spadají do kompetence našeho výboru. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla soustředit se na autorské právo a na ochranu build up on the report by Ms. ochranných známek. A já navazuji na práci paní Galo a na Práce skupiny pro autorská práva. Zástupci této skupiny určitě poznají některé formulace týkající se území, týkající se výjimek, a protože tyto formulace se objevily eh, v jejich dokumentu o teritorialitě. Já předpokládám, že vzhledem k tomu, že jsme se shodli v rámci této pracovní skupiny, nikdo nebude proti tomu, co říkám zde v tomto stanovisku. Můj základní přístup je, že potřebujeme silnou ochranu autorských práv také v této digitální době. Nicméně, dlužíme spotřebitelům i držitelům práv to, že bychom měli navrhnout eh, určité aspekty legislativy, aby abychom eh, zohlednili možnosti internetu a digitálního jednotného trhu. Kolegové si rovněž povšimnou, že jsem zahrnula několik odstavců o ochraně ochranných známek, protože to je zcela zásadní pro eh, kreativní odvětví a pro prospěch prosperování Evropy v následujících letech. Je to téma, které většinou přitahuje velký zájem. různých kolegů, také kolegů z dalších výborů. A já se a tedy omezím na těch několik slov, které jsem řekla. Těším se na vaše připomínky. Těším se na další diskuze v následujících týdnech a doufám, že se nám podaří dosáhnout koncenzu v rámci tohoto výboru, tak jak se nám to podařilo v pracovní skupině, abychom tak mohli konečný text předložit výboru pro kulturu. Já vás žádám, pokud jde o pozměňovací návrhy, abychom se snažili omezit se na kompetence výboru jury, tedy eh, ochrana, ochranné známky a autorská práva. Děkujeme. Má někdo něco? Prosím, kolega Mesároš. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zabývali jsme se touto zprávou ve výboru ITRE. Já mám takový širší přístup. Chtěla bych říct něco k tomu, co řekla paní Vikströmová. Já se domnívám, že toto stanovisko je velice vyrovnané a zaslouží se naši podporu. Nejdříve bych chtěl říci, že kulturní a tvůrčí odvětví jsou nesmírně důležitá pro naši ekonomiku. Je zásadní, aby se tato odvětví dále rozvíjela a proto potřebujeme vytvořit nové podmínky pro tvůrce. Musíme usnadnit jejich práci a tím pomoci našemu hospodářství, aby se dostalo z krize. Jak můžeme podpořit tvůrčí odvětví? Musíme vytvořit možnosti pro skutečnou mobilitu tvůrců v rámci EU. Musíme omezit administrativní zátěž. Musíme eh, podpořit zájemné uznávání profesních kvalifikací. Musíme podpořit Musíme usnadnit život eh, samostatně výdělečně činným umělcům. Musíme podporovat eh, výměny. A ke stanovisku bych chtěl říct následující. Eh, vznikají v současné době nové technologie a to znamená, že čelíme novým výzvám v oblasti kulturních a tvůrčích odvětví. Aby tato odvětví, aby trh dobře fungoval, potřebujeme právní rámec. Souhlasíme se stanoviskem v tom, že jak online, tak offline je zásadní chránit eh, práva duševního vlastnictví. Evropská unie musí hrát aktivní roli při ochraně těchto práv. Abychom tak mohli mít odpovídající pozici na celosvětovém trhu. Zároveň musíme mít na paměti malé a střední podniky. Musíme zajistit, aby služby online byly atraktivnější pro spotřebitele. A organizace vybírající tantiémy a pravidla, která tyto organizace upravují, musí být jednodušší. a musí být snadnější tato práva dodržovat. Já se domnívám, že práva duševního vlastnictví, autorská práva jsou nesmírně důležitá, ale musíme zde najít určitou rovnováhu mezi zájmy tvůrců a zájmy spotřebitelů. Já předložím nějaké pozměňovací návrhy. Děkujeme slovo má kolegyně Galu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat Cecílii za vykonanou práci. Toto stanovisko obsahuje několik zajímavých návrhů, které se týkají témat, která vzbuzovala a budou vzbuzovat velice živé diskuze v parlamentu. Nebudu se vracet k důležitosti kulturního a tvůrčího průmyslu. Ale jenom zde bych chtěla připomenout dva příklady, mm, které jsou eh, dobrou toho ukázkou. Ve Spojených státech například eh, ten duch podnikatelství, inovací, to je něco, co eh, i vidíme v tom IT průmyslu, kde třeba jsou to Eh, studenti, kteří ze svého pokojíčku nebo z garáže eh, vybudovali podniky, které dnes eh, mají dominantní postavení na světě v tomto sektoru IT, informatiky. V Evropě my nemáme asi garáže, možná, že máme studentské pokojíčky, ale máme kavárny. A já zde hm, abych dala určité eh, nadšení, tak eh, autorka Henryho Pottera, paní Rolinková, takže také to je takový hezký toho příklad, protože tato spisovatelka eh, vlastně také vygenerovala mm, mm, různé sektory průmyslové, ať je to tedy film, ať je to móda a podobně, takže vlastně také vybudovala tvůrčí průmysl. A tento Kulturní tvůrčí průmysl však nemůže poškozovat jiné ekonomické sektory, protože jiné ekonomické sektory často se dívají s nedůvěrou na ten kulturní tvůrčí průmysl. Naopak, ten kulturní tvůrčí průmysl musí stimulovat ty ostatní sektory, ať jsou to e, poskytovatele přístupu, ať jsou to informační technologie. A teď konkrétně ke stanovisku Cecílie. Dovolte takovou malou poznámku, která se týká úvodního ustanovení B. Tam se, eh, aspoň podle mě, skutečně není nutné eh, nějak podstatně měnit právní rámec na ochranu duševního vlastnictví. Já si myslím, že ten rámec, který máme, je dostatečně pružný, aby se mohl adaptovat vývoji technologií, který teď zažíváme a e, který se snažíme anticipovat. Avšak zde bychom měli se ubírat dvěmi liniemi. První linie, jak rozšířit arzenál legální nabídky obsahu a jak lépe chránit práva tvůrců. Ještě taková poznámka týkající se Eh, eh, dalšího tématu. Eh, možná to bylo špatně přeloženo. Je to téma ve francouzské verzi se to nazývá veřejná podpora. Já si myslím, že zde, a určitě tady budu mít pozměňovací návrhy, pokud, aspoň pokud jsem to dobře pochopila, pokud chceme mít e, tuto podporu, tak ono se to jmenuje podpora veřejnosti, tak musíme mít nejprve veřejnost, která bude eh, jaksi osvícená, informovaná, to znamená, musíme dělat osvětu u veřejnosti, eh, především eh, osvětu u těch nejmladších, kteří hodně pracují online, i ve školách třeba dělat osvětové různé kampaně a soutěže a kampaně tedy určené Eh, všem kategoriím veřejnosti. Upřímně, pokud jim vysvětlíme, eh, o co jde v autorských právech, eh, pokud je přesvědčíme, že je třeba je chránit, tak potom určitě dospějeme k tomu, co Cecílie nazývá soutien public, veřejná podpora, nebo podpora veřejnosti spíše. A nevím, třeba to špatně přeloženo. A teď ta otázka teritoriality. Často to je mm, institut, který je špatně chápaný. Jak eh, vytvořit skutečně digitální vnitřní trh? Samozřejmě, to je cíl, eh, o který nám všem jde. Jak tedy evropským občanům umožnit, aby snadno a legálně si stahovali filmy, hudbu bez ohledu na to, kde bydlí? Tady je evidentní odpověď na to a vždycky e, se poukazuje prstem na princip teritoriality, který za všechno může. A já e, a i Cecilie o tomto principu hovoří. Já velice ráda s kolegy budu diskutovat o principu teritoriality. Připomínám, že touto otázkou jsme se zabývali v pracovní skupině autorských práv a já jsem dospěla k názoru, že tento princip teritoriality není zdrojem všech problémů. Není to hlavní příčina. Já si myslím, že ten územní, tedy teritoriální charakter autorských práv především vychází z, z kulturní a jazykové reality. A to nezměníme. To ani není v naší kompetenci, v našich možnostech. Co to znamená princip teritoriality ve finále? To je princip, který umožňuje určit právo, eh, podle kterého se bude řídit ten úkon využívání chráněného díla. Ale to neznamená, a tady asi mm, lidé to špatně chápou, to neznamená, že to, když někdo chrání licencí eh, svá práva, že to, ta licence se omezuje na ten daný stát. Ne. Ve stávajícím rámci nemáme žádné právní či praktické zákonné požadavky, které by nutily držitele práv, aby omezovali využívání svého díla na své území, na území svého státu zde vás odkazuji eh, na tu studii o kulturní diverzitě a o eh, společnostech na kolektivní zprávu eh, práv. To je studie, kterou vypracoval Evropský parlament v roce 2009 a ta se tím zabývá. Princip teritoriality je posvěcen i judikaturou Evropského soudního dvora, je zakotven v mezinárodních úmluvách jichž je Evropská unie signatářem a i to je zakotveno v nařízení Řím 2 o rozhodném právu pro mimosmluvní závazky. Ale nesmíme ztrácet se zřetele, že v řadě případů právě zpráva autorských práv, ano, <laughs> je teritoriální, Eh, to znamená umožňuje ale eh, financování umělců a místního repertoáru a tento princip samozřejmě přispívá k zajištění eh, kulturní rozličnosti. Protože je třeba si položit otázku, jak umělcům rakouským, slovenským, řeckým a tak dále umožnit, aby jejich hudba mohla být poslouchána i jinde. A já Mm, tedy zde eh, to je to, co jsem chtěla říci ke stanovisku Cecílie Vikstremové a závěrem bych připomněla, že co se týče principu teritoriality, zde si myslím, že pořád diskuse je otevřená. Já nemám úplně pevný názor. Já jsem jenom chtěla nastínit eh, eh takový směr našich úvah týkajících se tohoto principu a velice ráda o tomto bodu s vámi budu diskutovat. Děkuji za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Děkujeme. Slovo má další kolega. Thank you. Um... Děkuji. Mně se líbí ten směr, kterým se toto stanovisko ubírá. A především se mi líbí to, že to navazuje na to, co jsme dělali v pracovní skupině pro autorská práva. Teritorialita je velký problém pro kulturní odvětví. Já předložím nějaké pozměňovací návrhy. Já si myslím, že bychom se také mohli zabývat takzvanými osiřelými díly. Komise předloží sdělení nebo návrh týkající se osiřelých děl pro tištěná média. Já si myslím, že to je škoda. Potřebujeme něco takového také pro audiovizuální odvětví a pro fotografii. Takže myslím si, že něco takového by bylo užitečného. Před necelým rokem jsme zde ve výboru Jury měli seminář týkající se přístupu ke knihám pro zrakově postižené. Já si myslím, že bychom měli připomenout komisi, že chceme nějaký pokrok v této oblasti. Myslím si, že komise by se měla snažit dosáhnout mezinárodní dohody v této oblasti, tak jak to chtějí asociace lidí se zrakovým postižením. A další oblast, kterou bych chtěl zdůraznit, je následující. Jsme svědky toho, že se ehm, v kulturním odvětví často hovoří o osobách, které jsou zároveň producenti a zároveň spotřebitelé. Protože spotřebitelé stále více vytvářejí obsah. A bohužel legislativa v oblasti autorských práv s tím má velký problém. Myslím, že bychom mohli požádat komisi, aby se zamyslela nad těmito otázkami a aby předložila návrh. Ale celkově mohu říct, že jsem spokojen s tím, jakým směrem se toto stanovisko ubírá a těším se na něj. Děkujeme. Dobře, to byly přihlášení do diskuze a slovo má nyní paní kolegyně Vikstremová. Tak so mycket. Nu får ni vakna för nu. Děkuji. Teď budu pokračovat ve švédštině. Jsem samozřejmě velice ráda, že mám tuto možnost hovořit švédsky. Děkuji všem za komentáře, které zde zazněly a myslím si, že práce je pro nás, pro všechny na tomto tématu velice zajímavá. Na začátku jsem hovořila anglicky. A to proto, abyste si vzpomněli na diskuze v pracovní skupině, které se týkaly autorských práv. Ve svém textu jsem proto také přímo použila citáty a konkrétní znění, na kterých jsme se dohodli. Děkuji všem za práci, kterou na tématu odvedli, za příspěvky do diskuze a už se těším na další spolupráci. Samozřejmě bych mohla o kreativním průmyslu, o teritorialitě a o těch principech hovořit mnohem déle a bylo by také možné hovořit dlouho o tom, jak můžeme dosáhnout pokroku v oblasti mezinárodních dohod, v oblasti knih pro nevidomé. Ale poděkuji vám za vaše stanoviska a řeknu, že jsem velice ráda, že můžeme pokračovat v zajímavé diskuzi. Děkujeme. Stačí eh, říci lhutu pro pozměňovací návrhy, to je 4. únor. Souhlasíte? 4. únor, dobře. Tím se dostáváme k bodu číslo 8 je to Unie inovací, proměna Evropy pro svět po krizi. Spravodajkou je opět paní kolegyně Vikstrémová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko rovněž reaguje na zprávu z vlastního podnětu, ale z jiného výboru, z výboru pro průmysl. Poslanci si i zde povšimnou, že je zde určitá podobnost s předchozím stanoviskem týkajícím se kulturního a tvůrčího odvětví a rovněž se zde odráží otázky autorských práv. Já se budu snažit o to, aby konečný text zahrnoval v obou stanoviscích stejné formulace. Evropský patent je z jasných důvodů popsán jako eh, základní součást evropské inovace. Eh, jsme si všichni vědomi, jaké komplikace způsobily některé členské státy v radě. Eh, tyto komplikace zablokovaly jakýkoliv pokrok s výjimkou posílené spolupráce, o které bude tento výbor hlasovat zítra. A stanovisko v IMKU má na starost pana Boriš. Hovoří se tam o růstu a inovacích. A toto stanovisko rovněž hovoří o patentech a teritorialitě v oblasti autorských práv. Možná se nám podaří nalézt nějaké společné formulace, které budou přijatelné pro většinu kolegů ve výboru pro obě tato stanoviska k tomuto tématu. Těším se na vaše příspěvky a samozřejmě vám budu k dispozici, abychom o tomto tématu hovořili později. Děkuji, kolegyně Galo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou chci poděkovat Cecílii za toto stanovisko. Já si myslím, že eh, budovat Evropu po krizi, to je pro nás velká výzva a to především teď eh, v tomto ekonomickém kontextu, který lze charakterizovat velkými deficity, dluhy a vypadá, že je obtížné tedy oživit ekonomiku prostřednictvím dluhopisů a zde i ta rostoucí konkurence z těch zemí třetího světa, jejichž ekonomiky rychle rostou a jejichž ceny jsou konkurenčně schopné a e, dostávají se na trhy, které zatím byly ovládány evropskými firmami. Jedna z našich odpovědí, kterou my, e, politici a my zde v našem výboru můžeme dát v tomto kontextu, je právě to, že zlepšíme právní regulační rámec pro podniky a občany. Tato opatření nebudou mít dopad na národní či komunitární rozpočty a jenom mají přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti našich ekonomik. Jsem si jistá, že jste určitě slyšeli projev prezidenta Obamy včera, který zdůraznil eh, důležitost inovací. Připomínám, je třeba vždycky si připomínat čísla, že eh, patent eh, v jedné evropské zemi stojí jedenáctkrát víc než ve Spojených státech. A já chápu, že všichni, všechny členské státy hm, musí přijímat politicky citlivá a těžká rozhodnutí, tak jak jsme i viděli na poslední schůzi. Posílená spolupráce, se kterou přišlo několik států, které se snaží vytvořit jednotnou patentovou ochranu, to je těžké rozhodnutí, ale já myslím, že dobré. Chtěla bych kolegy kteří zatím jsou laxní vůči této iniciativě, tak bych je chtěla uklidnit a ujistit, že toto delikátní téma eh, je téma, mm, které je relevantní pro všechny členské státy, včetně těch, které participují na té takzvané posílené spolupráci. Ale upřímně, po eh, desetiletém vyjednávání, které nevedlo k úspěchu, je třeba něco s tím udělat. A nelze pořád zbytečně eh, eh, eh, zbytečně přicházet o peníze a vynakládat peníze, to stojí obrovské částky, přihlašovací patenty, stojí to velké peníze, evropské podniky především. A mm, mm, mm, pokud jde o duševní vlastnictví, tak někteří také ale mají takový dojem, že to je brzda inovací, že to je e, něco zastaralého, co patří do 19. století a ne do 21. století, ale já myslím, že to je úplně opačně. A právě i Spojené státy nám to ukazují a jejich instituce nám to ukazují, tak jak jsme si povšimli během eh, cesty naší delegace do Washingtonu. Ráda bych, abyste se podívali eh, na webovskou stránku eh, firmy Apple, která má hodně inovativních výrobků a produktů. A tento podnik úspěšně eh, reaguje na všechny potřeby a očekávání spotřebitelů a inovuje, inovuje, tak to je právě proto i, že tato firma hodně a dobře chrání práva duševního vlastnictví a má velice ambiciozní politiku pro prosazování svých práv. Myslím si, že duševní vlastnictví je ještě důležitější pro malé a střední podniky, které jsou e, tou nejvýznačnější podnikatelskou složkou v Evropě a které e, nemají dostatek financí, aby mohly mm, mm, financovat své patenty. Měli bychom tedy tyto podniky podporovat a já bych ráda proto, aby i ti kolegové, kteří minulý týden se na to dívali eh, s určitou rezervovaností, tak aby eh, s námi o této otázce evropských patentů diskutovali. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Nikdo další už se o slovo nepřihlásil. Ne, promiňte, kolega Masim, neviděl jsem to dobře. Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedající eh, I já eh, bych chtěla navázat na to, co řekla paní Galo, eh, když jsme v minulém týdnu o tom mluvili. Ona říkala, že ty Eh, malé podniky nemají velké peníze právě na ty patentové přihlášky, všechno si nechat překládat a tak dále. Ale eh, abych navázal na to, co řekla ke konci paní Galo, tak eh, eh, proč tedy nejsou ty přihlášky jenom v jednom jazyce? To by bylo daleko lepší pro všechny. Jeden jazyk, v jednom jazyce. Já eh, nebudu říkat v jakém, ale je to jasné, bude to angličtina. A pokud to bude všechno v angličtině, tak potom ty malé podniky, a, které tak chrání paní Galo tak vehementně, a, a silně, no tak určitě ty podniky eh, budou mít lepší situaci, ale určitě to nebudou chtít ve Francii ani eh, v Německu, ale všude jinde ano. A eh, sice o něco přijdeme, ale zase na něčem vyděláme, na lepší jednotě v Evropě. Bardzo děkuji, paní převodníčance. Děkujeme, kolega Cvěvka. Děkuji. Otázkami kolega, kolegy Idalgy se bude, Idalga se budeme teprve zabývat, protože ta diskuze je teprve na začátku. Rád bych poděkoval Cecílii za skvělou práci, kterou odvedla a také za návrh zprávy. Je to téma, na kterém se všichni shodneme. Je jasné, že když hovoříme o inovacích pro Evropu, jde nám vše o to, abychom zvýšili konkurenceschopnost našich ekonomik. Musíme si být vědomi toho, že bude potřeba prolomit určité zvyky, budeme muset eh, zrušit věci, na které jsme zvyklí. To se týká řečí, to se týká společné spolupráce, týká se to také ochoty využít a podpořit tento potenciál. Ale tento potenciál eh, malé a střední podniky samozřejmě vykazují. Rád bych poprosil Cecilii o jednu věc, eh, co se týče toho stanoviska. Eh, jde o první bod a ty jsi v tomto bodě hovořila o těch státech, které se v radě vyslovily proti tomu patentu, ale já bych tě radil, abychom to obrátili. Nám jde totiž o to, aby se do této iniciativy zapojilo co nejvíce států v rámci té posílené spolupráce. Jednou by se té iniciativy měly účastnit pokud možno všechny státy. Lisabonská smlouva nám poskytuje právě tuto možnost posílené spolupráce a my bychom ji měli využít. Státy, které nejdříve nechtějí, by to měly ještě jednou dobře promyslet, měly by se mentálně připravit na tu možnost a na to, že jednou budou muset toto složité náročné rozhodnutí udělat. Ale v našich textech bychom neměli formulovat věci tak, které, aby je eh, nepodporovali. Měli bychom je naopak v tom podpořit a motivovat. Kolega Mesároš, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych rád poblahopřál kolegyni. Ta zpráva je opravdu velice dobrá. Inovativní přístup je velice důležitý a v současné Současná ekonomická situace byla způsobena právě nedostatkem inovací. Já sám jsem 30 let pracoval v oblasti vědy a výzkumu a dobře vím, jak těžké bylo přenést výsledky výzkumu do reálného života, do reálné společnosti. Je pravda, že jsme vědu, výzkum a inovace podceňovali. Z toho důvodu jsem velice rád, že nyní máme před sebou černé na bílé napsáno, že tento stav je potřeba změnit. To je velice důležitý aspekt, který nám umožní pohnout se směrem k inovacím. Kulturní a kreativní průmysl, k tomu bych rád něco řekl. V minulosti právě tento průmysl trpěl nedostatkem právních předpisů. Je potřeba posílit právní předpisy v této oblasti proto, aby výsledky vědecké činnosti bylo možné přenášet do praxe. Děkuji. Děkujeme slovo má kolega Kári. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegy, kolegyni Cecílii za odvedenou práci, protože nám předložila velice dobře zvážené stanovisko. A jeden základní bod, o kterém jsme hovořili minulý týden ve Štrasburku, je následující. My všichni jako zákonodárci potřebujeme eh, mít trochu nadhled a podívat se na to spíše z pohledu těch, kteří budou používat tento systém, ne nutně z pohledu nás, kteří chceme eh, zavést určitý mechanický postup. Já si myslím, že tři věci jsou zde zcela zásadní z pohledu konečných uživatelů. Za prvé je to konzistentnost postupu, pokud jde o aplikace, dále snadné používání. Tam spadají všechny otázky týkající se procesu, včetně otázky jazyka. To je otázka, která zde zazněla. A dále výdaje. Já si myslím, že když se nám podaří vyřešit tyto tři věci, ten zbytek bude okrajový. Já si myslím, že v tom stanovisku máte správný přístup, ale my se na tuto věc potřebujeme podívat ne jako politici, ale spíše jako koncoví uživatelé. Děkuji. Gut, herzlichen Dank zum Schluss noch einmal, Frau. Děkujeme. Na závěr má slovo ještě jednou paní Vikströmová. Ještě jednou bych chtěla všem kolegům, kteří přispěli, eh, poděkovat eh, vaše moudré úvahy vezmu do úvahy a těším se, že budeme pokračovat v dialogu. Děkuji. Děkujeme lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů i s ohledem na eh, hlasování, které bude v prů, eh, ve výboru pro průmysl je 15. únor. Dobře, nyní se dostáváme k bodu číslo 3 to je zpráva kolegyně Volisové. Jde o možnosti politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu. Slovo má zpravodajka, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, kolegové mm, mm, budou mít určitě před očima návrh, mm, který je k dispozici pouze anglicky, ale e, e, musím zdůraznit, že v podstatě jsme na začátku teprve celého procesu. Takže dovolte, abych trochu s vámi tuto zprávu prošla. A e, chtěla bych všem připomenout, že touto zprávou reagujeme na sdělení komise Eh, které stanovuje celou řadu variant. Zdůrazňuji, že jsme pouze na samotném začátku celého procesu. Avšak na druhé straně všichni dobře víme, a především my zde v tomto výboru, že ten proces již <laughs> probíhá 10-15 let, kdy se hovoří o eh, možnosti mít evropské smluvní právo, které by nám mělo pomoci odblokovat, eh, uvolnit potenciál vnitřního trhu. A součástí tohoto procesu právě je i příprava eh, různých studií a víme, že byl vytvořen i ten evropský eh, referenční rámec smluvního práva, takže tato agenda má za sebou dlouhou historii sice, ale teď jsme na začátku nového procesu, když máme k dispozici různé varianty, které jsou stanoveny ve sdělení komise. Domnívám se, že všichni dobře asi z diskuzí s malými středními podniky víme, že pořád panuje velká nespokojenost s výsledky aplikace nařízení Řím 1 a výsledek je takový, že podniky stále Eh, musí eh, eh, řešit otázky různých právních režimů, různých členských států, kde jsou různé režimy rozhodného práva a především malé střední podniky mají problém se v tom vyznat a to tež platí pro spotřebitele. Samozřejmě pro spotřebitele se snažíme něco dělat v té směrnici o právech spotřebitele. Nevíme, jak daleko nebo jak úspěšná ta směrnice nakonec bude. A Eh, z dlouhodobého horizontu eh, eh, platí, že zatím nejsme schopni úplně využít potenciál vnitřního trhu kvůli tomu. Zdá se mi, že právě mm, to, to je sektor, který bychom měli řešit i vzhledem k ekonomické krizi a mm, mm, vlastně pokud vím, tak eh, pořád se nám říká, že bychom měli plně využívat i elektronické obchodování. My jsme sice otevřeli hranice, a eh, právě elektronické obchodování je médium bez hranic, ale pořád jsme nevyužili plný potenciál. Jsou zde pořád ještě překážky, které eh, i vyplývají ze smluvního práva. To je jedna z příčin. Také musím říci, že bez ohledu na finální výsledek konzultací, tak eh, ten výsledek vždycky musí být v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů. A to je úplně evidentní věc. Komise nás požádala, abychom se vyjádřili, eh, která podle nás je nejlepší varianta. A eh, samozřejmě je zde celá řada možností, nečinnost, úplná nečinnost, až přijetí Evropského občanského zákonníku. A já e, tyto extrémní varianty eh, předem vylučuji a ze zprávy uvidíte, že přicházím s návrhem, že bychom měli využít kombinaci eh, obou nebo dvou variant. Vzhledem k veškeré té práci, kterou za sebou máme, máme zde ten evropský referenční rámec, e, i v tomto výboru a jinde v jiných instancích se hovořilo o tom, že je třeba, aby evropské smluvní právo bylo koherentní, i spotřebitelské právo, aby byly v souladu tyto dva sektory práva. Takže hm, hovoří se o tom, že bychom měli mít takový toolbox, e, takový soubor nástrojů, který by se měl využívat, využívat se tedy ve všech členských státech, v institucích a já si myslím, že to by měl být nástroj, který by nám měl pomoci přijímat kvalitnější, lepší legislativu, better regulation. A jak jsem řekla, já si myslím, že e, bychom měli cestou kombinace variant. A měli bychom využít tedy dvě varianty jako takový tandem a to povede k nejlepšímu výsledku. Mm, mm, mm, jsou zde určité obavy, které jsme slyšeli ohledně toho dobrovolného eh, nástroje. Já říkám, pokud budeme mít dobrovolný eh, fakultativní nástroj, tak eh, to bude věc nová, kterou musí otestovat soudní praxe a bude to trvat určitou dobu. Ano, bude kolem toho panovat určitá právní nejistota, problémy, to se často říká. A já si myslím, ale že je třeba mít na paměti, že vedle toho fakultativního nástroje budeme mít ten toolbox, mm, který eh, již tedy v podstatě bude prověřen eh, v právní praxí, tak to eh, pomůže tedy vysvětlovat, dělat osvětu, jak má fungovat ten fakultativní nástroj a mm, zde já si myslím, že pokud eh, budeme využívat eh, mm, tyto dvě věci společně, tak se, tyto dvě varianty společně, tak se vyřeší řada problémů. Pokud je o pole působnosti nástroje, tak zde, když jsem si vyslechla připomínky různých lidí, tak mám pocit, že především nám jde o smlouvy B to C, tedy mezi podniky a spotřebiteli a mezi eh, eh, podniky, tedy B2B, ale B2B to bude omezené. Eh, především půjde když tak o obchody B2B mezi malými střední podniky. To je třeba, aby si všichni uvědomili, aby se uklidnili. To není míněno pro ty složité smluvní vztahy s velkými subjekty, komplikované smlouvy to ne. Takže komise musí nalézt způsob, jak to jasně vymezit tam. Zde mm, podle mého soudu jde o obchody B2C a potom B2B, ale pouze pro ty méně komplikované smlouvy. A pokud chceme, aby to bylo úspěšné, tak předpokladem je, že ochrana spotřebitele musí být velice vysoká. Opakuji, ochrana spotřebitele musí být velice vysoká. To je předpokladem. O tom není pochyb. Jinak se to nebude využívat a eh, jinak zde budou panovat oprávněné obavy, že to bude mít škodlivý účinek, eh, protože eh, z povahy tohoto návrhu vyplývá, že vlastně by eh, se eh, měly nahradit tedy eh, obligatorní ustanovení vnitrostátního práva a aby to bylo možné, tak je třeba, aby tam ta ochrana spotřebitele byla vysoká, jinak nikdo ten nástroj si volit nebude. Dále. Také je třeba diskutovat o tom, zda takový fakultativní nástroj by se měl používat pouze při přeshraničních transakcích, anebo zdali by se měl vztahovat i na čistě vnitrostátní situace, vztahy. Ty podniky, se kterými, malé podniky, se kterými jsem hovořila, nám řekly, že by chtěli mít tento volitelný fakultativní nástroj pro oba typy situací. Chtějí mm, využívat jeden soubor smluvních podmínek a ustanovení, protože to jim ušetří náklady, bude to jednodušší. Ale jsou se i jiné obavy, že pokud by se to mělo vztahovat i na vnitrostátní situace, stejně jako v minulosti u řady dalších nástrojů, tak víme, že to musí být na rozhodnutí daného členského státu, zda chce dát tento nástroj k dispozici i pro vnitrostátní smluvní vztahy. Já mám jasnou preferenci a vím, jaké jsou preference i členů tohoto výboru, ale bude to na členském státu, aby rozhodl o aplikovatelnosti nástroje. Dále také eh, musíme diskutovat o další věci. Někteří říkají, v první instanci bychom měli to omezit na elektronické obchodování nebo na smlouvy o prodeji na dálku. Možná ano, o tom lze diskutovat. Já si myslím, že bychom měli být odvážnější a mm, aspoň eh, to zvážit jako možnost. Ten toolbox mm, by měl být široký, ale neměl by být zase moc široký jako TCFR. Měl by se zaměřit na ty pouze klíčové aspekty smluvního práva. Také, aspoň to vyplývá eh, z diskuzí s mm, středními malými podniky u mě doma, tak eh, z toho vyplývá, že Jakýkoliv fakultativní nástroj by měl jít za rámec eh, smluv o prodej zboží, mm, protože řada podniků poskytuje zároveň zboží i služby, eh, takže by chtěli, aby tam spadalo oboje, jak zboží i služby. Také v minulosti v tomto výboru jsme hovořili o tom, že spotřebitelské právo i eh, pojistné právo musí být mm, k tomu uspůsobeny a připraveny. Ano, já myslím, že ti bychom se měli také zabývat i sektorem pojišťovni, pojišťovnictví, především pojištění motorových vozidel například. Jak jsem řekla, pro velké finanční smluvní vztahy to je jiná věc, to je jiná oblast. Potom máme další konkrétní sektory, které vyjádřili zájem o tento fakultativní nástroj, jako třeba eh, jsou digitální práva, Eh, především v souvislosti s common law. To jsou ty smlouvy, eh, které se týkají s z eh, trustů a mm, tedy mm, těch osob, které jsou takzvanými beneficiáři, obmyšlené osoby, mm, které práva dostanou. Dále, komise a vůbec i organizace právníků, advokátní komory a další organizace o tom hovořili se mnou v tom smyslu, že jakýkoliv fakultativní nástroj eh, by mohl zasahovat eh, do eh, těch veřejných zakázek, protože to jsou velice komplikované smlouvy. Já si nemyslím, že vůbec komise někdy by se chtěla pouštět do této oblasti, ale je třeba to tam jasně definovat. Jasně definovat, eh, jaké ty smluvní vztahy eh, jsou eh, těmi, které chceme upravovat, protože zde jsou obavy, že by to mohlo zasahovat i do těchto smluvních vztahů a to je třeba zde jasně vymezit. Také ještě jednou chci zdůraznit, aspoň to mi říkali malé střední podniky, chtějí něco jednoduchého, co budou moci hned použít, co bude hned hotové, jenom potom sáhnou. A takže zde nejde o, mm, e, o mm, detailní právní úpravě. Ne, zde jde o tom, že budou mít hotové smluvní podmínky a ustanovení, <clears throat> které budou moci používat. A e, e, mm, říkají, že ano, chtějí mít tedy standardní obchodní podmínky. Já proto opět chci zdůraznit na adresu komise, je, že toto je, co budeme potřebovat. A možná ty standardní smluvní podmínky Mm, které eh, by eh, fungovaly podle toho fakultativního nástroje, tak asi budou muset být uspůsobeny podle různých tedy profesních oblastí a tak dále. Ale pokud by to mělo fungovat, tak potřebujeme systém, kde ty standardní smluvní podmínky eh, vlastně budou moci být mm, E, e, budou mít tu pojistku, že o nich budou všichni vědět, že jsou platné, že jsou v pořádku podle toho fakultativního nástroje, že zajišťují vysokou ochranu spotřebitele a že e, bezpečně podle těchto smluvních podmínek mohou uzavírat ty malé střední podniky a spotřebitele smlouvy. A zde právě Evropa by měla přidanou hodnotu, protože tím, že by někdo použil ten volitelný nástroj, tak vlastně by nemusel řešit nějaké právní překážky, ale i jazykové překážky, protože často jsou to ty jazykové překážky, které jsou problémem pro přeshraniční transakce. Musí to být tedy jednoduché, e, musíme vyřešit tu otázku těch standardních smluvních obchodních podmínek, a to jak z pohledu malých středních podniků a určitě z pohledu spotřebitelů, protože ti nám říkají, že to je to, co by bylo pro ně užitečné a tomu by dali přednost. A to chtějí, abychom my zde vyřešili. Také na adresu spotřebitelských organizací říkám, že Nemá smysl mít standardní obchodní podmínky bez toho fakultativního nástroje, protože bez fakultativního nástroje, o které by se ty obchodní podmínky opíraly, tak by ty problémy přetrvávaly. Mm, pokud třeba nastane problém s tou smlouvou, pokud ta smlouva není plněna jak má, no tak by Eh, vždycky museli se obrátit na někoho, kdo ten jejich obchodní spor bude řešit, což znamená 20 různých právních režimů. Takže jenom když eh, zde eh, budeme mít ty standardní obchodní podmínky, které se budou opírat o ten fakultativní evropský nástroj, tak pouze to bude užitečné k něčemu. A stejně tak potom by mm, Eh, mohli tedy využívat eh, ty evropské instituty alternativního řešení sporů či mediace. Ale zase to musí fungovat všude stejně, na stejném základě. A právě eh, to po nás chtějí spotřebitelé, abychom vyřešili i tu otázku alternativních způsobů řešení sporu. A mají pravdu, protože všechny tyto další mechanismy se musí právě opírat o ten fakultativní nástroj. A já myslím, že posloužíme všem mm, smluvním stranám, pokud propojíme ten fakultativní nástroj i s tím evropským platebním příkazem a e, s tím řízením o malých pohledávkách. Je třeba, aby tyto nástroje působily v synergii, tedy aby to bylo v synergii s těmi nástroji, které jsme již přijali, a protože jejich cílem je právě řešit potom ty otázky Eh, eh, pohledávek a náprav eh, a pouze takto ty nástroje budou atraktivní na evropské úrovni. Já skutečně chci i mm, vyřešit ty obavy spotřebitelských organizací. Zdá se, že skutečně mají strach, že spotřebitele potom budou tlačeni do rohu, že, tu, že ten obchodník jim předloží tu smlouvu a buď s ní budou souhlasit, nebo ne. A že jim předloží tu smlouvu eh, s tím, že ano, je v souladu s eh, tím fakultativním nástrojem a eh, ten spotřebitel nemá jinou možnost. Realita nyní, kolegové, je, že ani řada těch malých podniků eh, nepředkládá žádné takové nabídky, protože se bojí vůbec jít na ten evropský vnitřní trh. Takže tím, když jim dáme ten volitelný a fakultativní nástroj, tak eh, se rozšíří ten arzenál těch možností pro spotřebitele, které teď nemají ani. A pokud nastavíme dobře tu ochranu spotřebitele, tak by se toho neměli bát. Pokud ten fakultativní nástroj bude fungovat i pro vnitrostátní situace, tak tam eh, vždycky bude muset eh, mít možnost volby ten spotřebitel, ale ne pro přeshraniční operace. Takže eh, tato obava mm, v podstatě je irrelevantní, protože nyní vlastně žádnou takovou nabídku ten spotřebitel nemá. A když takovou nabídku do budoucna bude mít podle tohoto nástroje, tak aspoň bude mít něco, bude mít větší volbu. Závěrem je zde kolem toho velká nervozita a v této fázi je třeba si hlavně vyjasňovat hodně věcí a zdůrazňuji, jsme na začátku dlouhé cesty, ale je to cesta, která již byla dobře připravena, má za sebou dlouhou historii příprav. Uvidíme. My potřebujeme Eh, plnohodnotnou studii dopadu všech těch variant, eh, které předkládá komise. A především my jako členové, kteří zastupují různé právní tradice, tak chceme vědět, jaký to bude mít dopad na naše vnitrostátní právní řády. Eh, musíme mít jistotu, jaký bude dopad, abychom mohli uklidňovat ostatní hodnocení dopadu musí být velice hluboké, detailní a detailně popsat i dopady na spotřebitele, eh, abychom eh, měli jistotu, že tento eh, nástroj, tento návrh, pokud ho přijmeme, bude pro ně znamenat větší ochranu. A také i mm, musí to být nástroj, který posílí potenciál evropského vnitřního trhu. Je zvláštní, eh, že mm, zde mám eh, eh, mm, podporu právě těch britských organizací podnikatelů a spotřebitelů a to nejsou vždycky ti, kteří vítají evropskou legislativu a tentokrát ano, jsou nadšeni, pokud samozřejmě ten nástroj, který přijmeme, bude dobrý. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bellingwer, bitte. Děkujeme, kolega Bellingwer. Io non esprimo una, eh, un ringraziamento. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Dajeně Wallis. Eh, jako vždy, je třeba jí poděkovat tentokrát o hodně více, ale poněvadž ona dnes opravdu mm, opět mm, velice dobře přispěla k řešení této otázky, ale já bych chtěl upozornit kolegy, že ano, určitě toto je návrh, který hodně posílí právě e, ten evropský prostor spravedlnosti a práva. E, e, a e, protože e, e, zatím tedy máme pouze tedy ty různé nástroje o obchodních transakcích, ale zde řešíme smluvní závazky a smluvní zákazky, závazky to je základ soukromého práva. A takže my zde tedy smluvní právo, ale je pravda, že se hodně liší mezi státy a právě e, zatím toto smluvní e, právo odolává, odolává tedy našim evropským snahám. Je třeba, abychom ale i zároveň hovořili o vnitřním trhu a o tom, že chceme vytvořit e, Eh, podmínky, které urychlí transakce, které tak i jsou velice rychlé, ale nepůjde to, pokud pořád tyto instituty, jako tento institut, právní institut, tyto instituty budou tak odlišné, tak fragmentované. A my víme, že eh, Především to poškozuje ty slabé kategorie, a to jsou spotřebitelé a potom malé střední podniky, tato fragmentace a e, malé střední podniky mají velké e, problémy vůbec e, uzavírat obchody. A mm, ti to potřebují. S tím, že mm, musíme zároveň v tomto nástroji hodně zdůrazňovat ochranu, ochranu spotřebitele a malých středních podniků. Jak víte, že kolem toho panuje hodně obav a různých podezření, podezírání a spotřebitelé eh, mi posílají dopisy a říkají, my jsme nepochopili pořád, eh, eh, o co Komise jde. Hmm, komise hmm, to předložila nějak ukvapeně podle nich, i když víte, že většinou v Evropě moc rychle nic nejde. A my bychom měli tedy hmm, toto řešit. I Diana to jasně řekla. Pokud nezvýšíme úroveň ochrany spotřebitele, tak to prohrajeme tak tento boj prohrajeme. A to musí být pro nás velká priorita. A e, dnes mm, je třeba tedy se podívat na to i paralelně s tou směrnicí o ochraně spotřebitele. I je třeba to vidět tedy paralelně propojené s tímto e, smluvním právem, s tímto smluvními závazky. E, protože Evropský parlament a evropské instituce musí vehementně hájit eh, práva spotřebitele, protože ti jsou tou odzbrojenou nebo slabou smluvní eh, stranou a právě trpí tím, <laughs> že ten evropský trh je tak fragmentovaný i mm, ty mm, eh, právní normy jsou tak odlišné, fragmentované a mm, a mm, určitě tedy kvůli té e, fragmentaci na evropském trhu e, nemají takovou e, nabídku třeba služeb, jakou by jinak mohli mít. A mm, já jsem to všechno slyšel právě ve slovech Diany a že to je základní předpoklad spotřeby, ochrana spotřebitele. A druhý předpoklad, eh, ona o tom také hovořila, že eh, bychom eh, neměli mít pouze tedy že jednu variantu, ale že by to měl být mix dvou variant. Ona hovoří o tom toolboxu a a v podstatě o tom e, se hovoří i v tom evropském referenčním rámci. E, ty všechny kroky již máme za sebou a e, v této fázi bychom měli tedy již přejít tedy z té akademické fáze a měli bychom tedy vlastně mít ten Eh, volitelný fakultativní eh, eh, nástroj, který <clears throat> se stane takovým vlastně kodexem, a který bude něčím dynamickým a především, který bude i doprovázen těmi společnými obchodními podmínkami. A což znamená eh, vlastně dost velkou kodifikační eh, eh, práci. A to samozřejmě moji kolegové z univerzit budou rádi, když se začne něco kodifikovat, ale my z toho neuděláme kodex, my to nebudeme nazývat kodexem zákonníkem, bude to nástroj, který bude zavádět jednotné podmínky tak, aby se právě překonala ta fragmentace předpisu na trhu. A já bych eh, proto apeloval, abychom šli touto cestou a já hm, říkám spotřebitelům, ano, jde nám o vysokou ochranu. Za druhé, eh, je třeba to propojit eh, se směrnicí o ochraně spotřebitele. Za třetí, v dialogu eh, se spotřebiteli musíme zjistit, jaké jsou i jejich priority. Třeba eh, my se mílíme v těch prioritách, je třeba eh, to vědět od nich. A potom to ošetřit v tom nástroji. Ještě další úvaha. Zde mm, mm, E, jsou určité námitky, které vyplývají z toho, že existuje International Convention on the Sales of Goods, Mezinárodní umluva o prodeji zboží a potom existuje ještě další mezinárodní nástroj, který se ale týká obchodu B2B především. A e, takže je třeba, abychom také zajistili soulad e, i s touto úmluvou, která ale zase tak úspěch neměla, to si řekněme upřímně. A e, tady bychom to měli, myslím, jasněji definovat, vymezovat, e, vymezit toto, tento vztah. Určitě paní e, zpravodajka to objasní, tedy aby nedošlo k duplikaci, k duplikaci s tímto mezinárodním nástrojem, s tou umluvou což by vedlo k další fragmentaci. A další. I, i e, Diana Wallis e, v bodech 11, 12, 13 hovoří třeba o alternativních e, způsobech řešení sporu, alternative dispute resolution což je zase jeden mechanismus, jak zjednodušit eh, řešení sporů bez toho, aniž by bylo nutné se vždy obracet eh, na soud. A i toto je třeba tam jasně definovat, protože to také eh, bude znamenat, že mm, se překonají určité překážky. Dále Diana zdůrazňuje simple body of law, simple and comprehensive form, že to má být všechno jednoduché. Ano, cesta ke zjednodušení, k racionalizaci, což eh, je vlastně spíš ta eh, cesta k tomu klasickému kodexu. A eh, potom ona hovoří o toolboxu, to je věc velice efektivní, protože to je vlastně takový soubor nástrojů. A dále, jak my Takový příklad, zde bod 14. Eh, eh, European Order for Payment of, of Procedure, to je ten evropský eh, mm, platební příkaz nebo řízení o malých pohledávkách to jsou, mm, to jsou tedy nástroje, které zrovna ne, nejsou příliš úspěšné, příliš se nepoužívají, spíše tak žijí na periferii. Jsou to nástroje, které se moc nevyužívají, ale dávají možnost eh, eh, zase eh, intervenovat ve prospěch občanů či malých středních podniků. A zase dostatečně nefungují. Diana Bolis říká, že Eh, pokud budeme definovat nějaký nový nástroj, tak vlastně tím i posílíme tyto již stávající nástroje, které se budou více využívat. A teď uzavřu já. Eh, vím, že asi tady hovořit o detailech teď není eh, relevantní. Já si myslím, že zatím není jasné vůbec, co ten fakultativní nástroj by měl obsahovat, tento optional instrument není rozpracován. Eh, to je třeba rozpracovat, aby vůbec lidé pochopili, eh, o co jde, jaká bude jeho reálná eh, forma, až to bude rozpracováno do jednotlivých ustanovení. Protože čím méně to je jasné, čím více to je vágní, tak tím větší jsou ty obavy kolem toho. A mm, takže já říkám ano, eh, budeme se snažit, půjdeme tedy vpřed s tímto nástrojem a budeme se jim zabývat, i když těžko je teď říci předem, jak eh, to bude. Děkujeme. Já bych ještě jednou přivítal členku Anu Balasio, která byla mou předchůdkyní v mé funkci a dnes naslouchá našemu zasedání. Eh, potom jsem sám sebe zařadil jako stínový zpravodaj na seznam řečníků. Rád bych byl stručný, protože mnohé již bylo řečeno. Myslím si, že analýza Diany Volisové a její závěry eh, jsou správné. Rád bych je obohatil o několik malých drobností. První věc, rád bych uh, řekl, že Dána hovořila o 15 leté zkušenosti a já myslím, že na tom pracujeme od roku 89. První usnesení, ve kterém jsme totiž řekli, že chceme směřovat k silnějšímu evropskému smluvnímu právu, už bylo v tom roce. je důležité eh, zapojit všechny aktéry a Diana hovořila o těch spotřebitelích a malých a středních podnicích. Myslím, že tam eh, definovala ty hlavní zúčastněné. A většina z nich jsou toho názoru, že vlastně není žádná harmonizace. Paralelita všech různých systémů a složitost naší vlastní legislativy Eh, vede ve výsledku k tomu, že u sporů na nějakých nižších úrovních, eh, a tam se jedná například o tisících případů v samotném Německu, vůbec eh, není možné zapracovat se do tematiky a rozhodnout, kterého práva se to vlastně týká, které právo je tam rozhodné, které, podle kterého práva bychom měli uh, Um, rozhodovat. Takže vlastně se jedná v tom rozhodování o čistou loterii. Vede to k tomu, že malé a střední podniky, ale často i spotřebitelé uh, mají často obavy uzavírat smlouvy přeshraničně. To je zcela evidentní, potvrdili to i průzkumy komise a slyšení, které jsme k tomuto tématu uspořádali. Potvrdili to také uh, analýzy, které jsme zadali například uh, od obchodní komory a od ostatních združení združení. Eh, je tedy pravda, že to, co nám líčí kolegové, nebo to, co slyšíme od soudců, to také potvrzuje a stojíme tváří v tvář opravdu eh, vážnému problému. Jsme právním společenství a to je stanoveno také ve stokholmském programu. Eh, je tedy potřeba zaručit, aby tam bylo nějaké právo, o které se můžeme opřít. Jde o 100 tisíce eur a o smlouvy, které se o to opírají. A je proto dobré mít legislativu, eh, o kterou se můžeme opřít. Eh, pokud budou nějaké problémy eh, u rozhodného práva nebo u jiných způsobů, je potřeba se o něco opřít. Ale když to teď přiostřím, uvedu vám Příklad, že si někdo koupí lednici na internetu, eh, lednice bude eh, dodána a s tou lednicí potom budou problémy. Když se ten spotřebitel potom vydá ke svému právníkovi, eh, musí tento právník pracovat opravdu na malém obsahu, objemu vlastně a předloží to soudci, tak z toho nic nebude. Takže myslím, že takový je současný stav. To bychom měli změnit. Samozřejmě, že to není příspěvek k tomu, abychom vyřešili krizi jako takovou, ale pomůže nám to postoupit o velký krok ku předu v rámci rámci vnitřního trhu a chránit možnosti vnitřního trhu. A to je důvod, proč už od roku 89 parlament se touto problematikou zabývá a vypracovává zprávy a usnesení. Kolegyně Volisová to tam všechno vyjmenovala. Myslím, že teoreticky bychom mohli eh, vyjmenovat i další aktivity a sice otázky k ústnímu zodpovězení s následnými usneseními a parlament ve všech těchto otázkách požadoval vyřešení. Myslím, že tam byly zapojeny všechny skupiny, byly spojeny v této centrální otázce a shodli jsme se na tom, že bychom měli postoupit dále. No a nyní se dostáváme ke konkrétnímu bodu, kde je potřeba se rozhodnout o budoucnosti. Myslím, že bychom neměli dostat strach z vlastní kuráže, ale se stejnou odvahou, jako v roce 89, bychom měli v této cestě pokračovat. Zcela sdílím eh, názory kolegy Berlingway a kolegyně Volisové. To celé se může eh, povést pouze, pokud zaručíme vysokou ochranu spotřebitele. Máme zde signály od spotřebitelských eh, organizací, vedli jsme s nimi diskuze a můj dojem je, že oni nenamítají nic principiálně proti něčemu takovému, takovému nástroji, ale hovoří o takové černé skřínce. Někteří totiž říkají, že je možné, že by tam mohlo být příliš málo ochrany spotřebitele a jiní mají zase obavu, že té ochrany spotřebitele bude moc. Takže vlastně nevíme, co z toho vzejde, ale raději budeme principiálně proti. Mně to připomíná tu diskuzi o technice a inovacích demonstracích a o nepřátelskosti vůči těmto tématům. Myslím, že to nezměníme, ale to, co bychom mohli udělat v rámci zprávy paní Volis, Volisové, eh, je, že bychom tu černou skřínku měli tak nějak otevřít a provětrat a měli bychom do té zprávy napsat, co kvalitativně očekáváme od celého toho tématu, až tedy komise eh, předloží návrh na ten volitelný nástroj co od toho očekáváme. A potom bychom jako parlament bychom si měli dát na čas. Opravdu bychom si měli na to soustředit, protože je to opravdu obtížný a složitý právní nástroj, který potřebuje dobré právní poradenství. Z toho důvodu není žádný důvod, abychom spěchali. Je to projekt, na kterém pracujeme už od roku 89, takže teď už nesejde na tom, jestli to bude o několik měsíců nebo roku déle trvat. Neměli bychom se tedy nechat eh, vystavit tlaku času a měli bychom pracovat na tom, aby to na konci bylo opravdu užitečné. Ten toolbox, ten volitelný nástroj, ten, ta pomůcka, ta už je tady, to už kolegyně uh, eh, Volisova říkala. Takže uh, ten nástroj, ta pomůcka už tady je, dokonce už byla použita u soudního dvora a užívá se tam, kde uh, po ní sáhne národní legislativa. My například ve směrnici na ochranu spotřebitele tento nástroj používáme. Takže dnes nerozhodujeme o tom toolboxu, o té pomůcce, ta už existuje. Důležité je, abychom udělali krok tím směrem, abychom vytvořili větší možnost. A to je poslední, co chci říci. Rozumím eh, kritikům, eh, kteří přicházejí z různých stran. Samozřejmě nikoho nes, nesnutíme, aby ten volitelný nástroj použil. Ano, už z pojmu je tam stanoveno, že je to volitelný nástroj. A kdo s ním nebude souhlasit, tak ho zkrátka nepoužije. To je jednoduché. A ten, kdo ho použít chtít bude, samozřejmě, že to musí probíhat paralelně k národním legislativám, dostane eh, vysokou míru ochranu spotřebitele. Takže kdo bude ten nástroj chtít použít, ten ho použije. Proto říkám, že to, co je slyšet v Kore- v chodbách, že o tom, že by to mělo být závazné, to je nesprávné. Závazné to nebude a politicky bychom to také neprosadili. Ten nástroj bude volitelný, konec, tečka, tak to bude. A uvidíme, jestli se to osvědčí. Jestli se to osvědčí, tak to bude dobře a pokud se to neosvědčí, tak se z toho také poučíme. Ale ten nástroj nebude ničím jiným než možností, kterou budeme nabízet. Tak tolik jsem chtěla říci jako stínový zpravodaj, nyní kolega Svěvka a potom komise, prosím. Bardzo dziękuję, Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem vyslechl Dianu a její řeči o tom, že vidí z polovice plnou sklenici nebo z poloviny prázdnou sklenici, že to není úplně správné. Myslím, že když hovoříme o komunitárním právu, je potřeba držet se něčeho závazného. Proč naši občané nejsou vždy nadšení Evropskou unii? Proč ji nepodporují? To je určitě není z toho důvodu, že by ji nerozuměli nebo že by nebyli schopni najít předpisy, které zde vytváříme. Ano, je to proto, že nejsou schopni najít eh, si v tom nějaký systém. Z toho důvodu mám radost z toho přístupu, který Diana zvolila. Zaměřit bychom se měli hlavně na malé a střední podniky a na spotřebitele. To jsou dvě největší skupiny, kterých se celá problematika týká, kterých se týká jí dopady rozhodování Evropské unie. Evropská unie eh, zaměstnává řadu občanů, tedy ve státech Evropské unie je řada zaměstnanců a také malé a střední podniky, ty jsou postiženy. Velké podniky ty zasaženy nejsou, protože jejich rozhodování samozřejmě je chráněno svými vlastními systémy, ale jednotlivý spotřebitel, tento soubor nástrojů k dispozici nemá a z toho důvodu je naší povinností poskytnout mu možnost využít nástrojů, které jsou jednoduché a eh, jednoduše je může najít. A je jedno, kde ten občan spotřebitel žije, jestli v Lotyšsku nebo v Portugalsku. Tady naprosto souhlasím s Dajánou, že je důležité, aby ten nástroj nebyl pouze přeshraničním nástrojem, ale aby ten nástroj nabízel řešení pro vlastní členský stát, protože teprve potom si na něj občané zvyknou. Spotřebitelé a osoby, které budou využívat dobré služby, budou schopni si potom uvědomit, jaká pozitiva jim tato služba nabízí. A ten nástroj, ta pomůcka, ať už bude černý nebo bude mít jinou barvu, musí být zkrátka průhledný a transparentní. Je potřeba vědět, co ten nástroj nabízí a občan si potom bude moci vybrat. Je potřeba nějak zjednodušit všechny nástroje, které máme k dispozici již dnes. a je potřeba ty nástroje poskytnout občanům, kteří je budou moci používat. Je potřeba je zkrátka používat a právě proto je potřeba na těchto nástrojích pracovat. Je potřeba také upřesňovat návrhy, které zde máme, ale ta diskuze zde ve výboru bude ještě pokračovat. Při novele Bruselu 1 o tom budeme ještě hovořit. Máme zde jednotlivé prvky, které se teprve začínají propojovat. A naší velkou úlohou je poskytnout občanovi nebo malému a střednímu podniku přehled o tom, co může využívat, jaké má možnosti. A věc, za kterou zde bojujeme, eh, směřuje k malému občanovi, jednotlivému spotřebiteli a my mu musíme zaručit, aby ty nástroje fungovaly dobře a bezpečně. Děkujeme, slovo má pan Štaudmajo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, nejdříve bych chtěl pogratulovat eh, za komisi paní Volis za velice dobrou zprávu. Eh, názor Evropského parlamentu je pro komisi nesmírně důležitý. Chtěl bych hned hovořit o jednom ze zásadních bodů, který se objevil ve všech příspěvcích, a to je vysoká ochrana spotřebitelů. Musíme jednat na dvou úrovních. A tyto dvě úrovně jsou právní ochrana a ekonomické výhody. Takže ať už na konci roku z tohoto vzejde jakýkoliv nástroj, tento nástroj se nebude smět soustředit pouze na vysokou míru ochrany spotřebitelů, ale bude muset zlepšit situaci většiny evropských spotřebitelů ve srovnání se současnou legislativou, která spočívá ve minimální harmonizaci a v národních pravidlech. Takže je jasné, že musí být zajištěno, aby existovaly právní výhody pro spotřebitele, pokud jde o právní ochranu, ve srovnání s existujícím AKY a s národními zákony. Další bod je potřeba nemít jenom eh, zlepšenou právní ochranu a právní výhody, ale musíme mít také ekonomické přínosy, které zde byly zmíněny. Já jsem měl příležitost vám eh, dát už některá čísla, eh, ke kterých jsme dospěli, ale jedno číslo bych chtěl opět zmínit. Asi si pamatujete, že jsem zmínil údaje, které máme ze, ze členských států a, a také to, že z celé řady členských států nemáme dostupné údaje. Ale na Maltě a Kypru není 99 produktů dostupno online, ale ve více než polovině členských států více než 50 produktů ze sta není dostupných. Ve více než 50 pokusů o hledání jsme zjistili, že v zahraničí je možné koupit produkty levněji, až o 10 tím se ukazuje, že pokud zvýšíme možnost nakupovat přeshraničně, jedním z přínosů bude širší výběr a nižší ceny. To znamená, že musíme se snažit eh, zlepšovat právní ochranu a také se soustředit na tyto ekonomické přínosy, jak jsem zmínil ve svém příkladu. Ještě několik detailních bodů eh, k tomu, co říkala paní Volis o své zprávě za prvé zmínila nutnost jasné definice, například veřejných zakázek. To bereme na vědomí. A další otázka je prodej na dálku. My jsme ještě neanalyzovali odpovědi na zelenou knihu, protože ještě neuplynula lhůta, ale z předběžných hodnocení a z uplynulých schůzek mám dojem, že průmysl nechce omezení pouze na prodej na dálku, protože by to způsobilo logistické problémy v jejich marketingové strategii. A dva body, kterými bych chtěla reagovat na to, co říkal pan Berlinger. Máme Vídeňskou umluvu o mezinárodním prodeji zboží. Problém je možné vyřešit prostřednictvím volitelného nástroje a bude eh, se tak aplikovat článek 6 eh, Vídeňské úmluvy a tím by se, eh, jsme se odklonili od Vídeňské úmluvy, ale nebyl by zde žádný konflikt. A další věc, o které hovořil pan Berlinger, je alternativní řešení spolu. To je nesmírně důležitá věc. Paní Volesova to zmínila ve své zprávě. Komise se tímto zabývá současně s volitelným nástrojem. A plánuje to tedy na čtvrté čtvrtletí. Jak volitelný nástroj, tak alternativní řešení sporu. A poslední bod, spíše technický bod v reakci na to, co říkal pan Léne. Vy jste správně zmínil, že existující DCFR je už zmíně, zmíněna v rozhodnutí Evropského soudního dvora a s ohledem na směrnici o právech spotřebitelů. Ale já bych chtěl říct, že to se netýká jenom práva spotřebitelů. Komise provedla um, přepracování směrnice o spožděných e, platbách o které jste zde také hovořili, a e, toto přepracování odpovídá návrhu společného referenčního rámce. Mnohokrát děkuji za pozornost, odvedlo se zde skutečně hodně práce. Děkujeme kolegyně Volisová na závěr. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům, kteří přispěli do diskuse. Já se domnívám, že e, všichni mají pravdu a vy jste to také řekl, že musíme mít dostatek času na to, abychom mohli řádně pochopit, o co zde jde. Chtěla bych eh, zopakovat jednu věc. V pátek jsem se setkala s malými podniky ve svém volebním okrsku. Eh, poskytují nejrůznější služby, služby IT, ehm, terapie, eh, prodávají teleskopy, prodávají škrabátka pro kočky a chtějí své služby poskytovat přeshraničně, ale doposud proto neměli dostatek sebevědomí byli nadšeni tím návrhem, o kterém hovoříme. A pan Berglinger řekl, že jsem já několikrát zmínila slovo jednoduchý. A to je slovo, kteří říkali také oni mě. Je potřeba, aby tato věc byla jednoduchá, aby byla použitelná. Ale v každém případě občané tuto věc chtějí a já doufám, že se nám podaří ji vypracovat a vyřešit jejich obavy. Děkuji. Dankeschön. Unsere ähm, Art der Befassung, dass wir Děkuji. V každém případě äh, na to potřebujeme dostatek času a tomu odpovídá také lhuta pro pozměňovací návrhy. Je to 3. března, takže máme více než měsíc času na pozměňovací návrhy. Nyní a Kolegyně Sharon Bowles um, bude muset odejít, takže bychom nejdříve hovořili o jejím bodu. Kolega Masip s tím souhlasí. Pokud někdo není proti, takže tak předávám slovo kolegyně Sharon Bowles. Ano, mnohokrát děkuji. Já jsem si udělala volno dnes dopoledne, abych mohla jít na tento výbor, ale poté jsem zjistila, že eh, bohužel se objevily některé věci, některá slyšení, kde budu muset být přítomna. Jedná se o e, slyšení lidí, kteří budou součástí e, nového systému dohledu. A to souvisí také s některými věcmi, které budeme dělat. A v rámci nařízení o evropské infrastruktuře trhu. A tato zpráva je o derivátech. Kontrakt mezi dvěma protistranami, ať už je to eh, ať už se jedná o smlouvu o eh, komoditě nebo eh, potravinách, palivu nebo zahraniční měnu. Je možné mít kontrakt, že v budoucnosti to bude koupeno za stanovenou cenu. A hlavním cílem je, aby zde existovala stabilita pro ty, kteří nakupují, a také, aby existovala stabilita pro eh, ty, kteří produkují komodity, jako jsou například zemědělci, aby věděli, kolik dostanou za produkty, které budou prodávat. A v oblasti finančních služeb se to trochu komplikuje, ale opět jedná se zde o nástroje, které se používají na řízení rizika. A někdy jsou eh, zneužívány, ovšem, nebo jsou používány těmi, kteří tomu nerozumí. A z tohoto důvodu tyto nástroje, jejich cílem je kontrolovat riziko, mohou se stát rizikovými. A tyto nástroje už se obchodují na burzách, ale některé další nástroje jsou specifické, pokud jde například o e, trvání, když je tanker na moři, kolik dní je na moři a jakou ochranu, jaká ochrana je potřeba pro to, aby jeho cesta byla pokryta. A hovoříme zde o mimoburzovních derivátech, takzvaných OTC derivátech. Problém je, že se neví, kdo je s kým propojen prostřednictvím takovýchto smluv a jaké další eh, strany, jako například banky, jsou do toho zapojeny. A to se zvýraznilo především během krize. Já se domnívám, že je třeba říci, že obavy týkající se toho, co by se mohlo stát, kdyby jsou um, mnohem více znepokojující než to, co se skutečně stalo. Ovšem, na mezinárodní úrovni se rozhodlo, že by bylo dobré a mít dohled nad tím, co se děje s těmito smlouvami. Co nejvíce věcí by mělo být zúčtováno centrálně ústředními clearingovými eh, stranami a Zároveň by bylo dobré, aby údaje byly zahrnuty eh, do eh, registru údajů. A tyto údaje by měly eh, na starosti dozorci v Evropě nebo orgány dohledu v Evropě, stejně tak jako Evropská rada pro systémová rizika. Měly by tak přístup k informacím, zda zde existuje nějaké eh, riziko, jestli eh, lidé, lidé zaujímají eh, na trhu špatné pozice a tím vzniká přehnané riziko na trhu. To je něco, co se děje na mezinárodní úrovni. A toto nařízení by to mělo zavést do evropské legislativy. Stejně tak jako pozdější směrnice MIFID. A ve výboru jury si uvědomujeme, že tento proces má dvě strany a samozřejmě eh, jedna strana nemusí být nutně v Evropské unii. To znamená, že se musíme podívat eh, velice pozorně na mezinárodní spolupráci, především eh, pokud jde například o registry obchodních údajů a přístupu k ústředním protistranám. Musíme zajistit, abychom vytvořili něco, co bude fungovat. Ve chvíli, kdy ta jedna strana je v EU a druhá strana je mimo EU. Ještě obecná poznámka. Chtěla bych jasně říci, že obchodování s deriváty je něco, co eh, by se mohlo odstěhovat mimo Evropu, pokud eh, zavedeme špatná pravidla. Neznamenalo by to, že by naše společnosti nepoužívaly deriváty, ale používaly by facility v jiných zemích, a které by bylo, byly mimo dosah eh, našich orgánů dohledu. A to by znamenalo také konkurenční nevýhodu, pokud jde o náklady. My samozřejmě Ehm, se nechceme eh, děsit toho, že se tato věc odstěhuje mimo Evropu, ale musíme být realističtí a musíme spolupracovat na mezinárodní úrovni. Ve zprávě eh, jsem eh, se soustředila na právní jistotu, nebudu zacházet do detailů, můžete mě kontaktovat, pokud byste měli otázky. Zdůraznila jsem některé zásadní body, například a především body, u kterých jsem si myslela, že jsou Eh, zásadní pro tento výbor. První věc, kterou jsem udělala, se týká komerčních eh, společností. Ty už mají výjimku. A já jsem předložila návrh týkající se toho, zda tato výjimka je řádně využívána. Eh, zda to není něco, co by se mělo kontrolovat auditem. Historicky jsme měli případ, kdy Porsche ehm, mělo určitá finanční eh, dobrodružství eh, s krátkým prodejem. A pokud by něco takového dělali s deriváty, eh, není to něco, u čeho by měli mít výjimku. Já se domnívám, že je dobré poukázat na to, že tato věc by se měla kontrolovat auditem. Rovněž v pozměňovacím návrhu 39 jsem rozšířila komerční výjimku na financování státních dluhopisů. Jedná se zde o e, směné kurzy, e, forwardy a tak dále. To jsou věci, které jsou zásadní pro e, financování. Nejde zde jenom například o forwardy na ocel. To je něco, co by opět mělo být kontrolováno auditem. Je třeba zkontrolovat, zda takovéto forwardy se týkají toho základního předmětu obchodu dané společnosti a zda to není jenom spekulativní obchodování. A dále centrální protistrany, ústřední protistrany se musí eh, soustředit na eh, management týkající se selhání, protože to je způsob, jak zabránit přehnaným eh, nárokům na daňové poplatníky. Zde je zásadní otázka otázkou likvidita centrální banky. To je věc, kterou je třeba řešit na mezinárodní úrovni. Ale existuje zde nebezpečí, že kdykoliv bude existovat eh, problém s likviditou centrální banky, eh, vždy eh, následky ponese daňový poplatník a to je špatné. V pozměvacím návrhu 16 se snažím používat místo ochrany klienta termín řízení nebo management pro případ selhání. Pokud jde o společnosti, myslela jsem si, že by bylo dobré, aby existovala výjimka pro transakce v rámci určité skupiny. A ti, kteří se zabývají spole- právem společností, určitě chápou, jak je to důležité. Zároveň jsem zavedla výjimku pro penzijní fondy. Já se domnívám, že to je velice důležitá diskuse, že kolem toho se může v budoucnu rozvinout eh, diskuse, pokud jde o tyto výjimky. A penzijní fondy využívají a eh, tyto nástroje pro zajištění eh, svých investic v jiných zemích. Rovněž zde existuje problém týkající se záruk, toho, jaké záruky penzijní fondy budou muset eh, mít u, eh, u středních protistran. Eh, například někdy poskytují hotovost jako e, záruku, ale to představuje někdy vysoké náklady pro penzijní fondy a to je samozřejmě špatná věc v této době, kdy čelíme demografickým změnám a kdy chceme podporovat lidi v tom, aby si sami zajistili svoje budoucí e, penzi, svůj budoucí důchod. Nechceme, aby měli nadměrné náklady. rovněž poukazuje na následující. Pokud bude výjimka pro společnosti, rovněž by měla být výjimka pro penzijní fondy napojené na tyto společnosti. A možná to zní e, zvláštně, ale souvisí to s otázkou transferu některých typů cených papírů. Zároveň je zde otázka týkající se toho, kdy by měl clearing začít a zda by neměl být uh, zpětný. Máme zde právní problém. Německo nemá tu zpětnou legislativu, která eh, by způsobovala náklady na lidi, nicméně něco takového se může stát v případě nouze. A já jsem předložila pozměvací návrh týkající se mezinárodní dohody k tomuto tématu. Spojené státy pravděpodobně začnou ústřední clearing ještě předtím, než s ním eh, začneme my. A my se musíme zamyslet nad tou otázkou, zda je vhodné, abychom se snažili eh, tuto věc dělat zpětně s ohledem na vstup v platnost legislativy v jiných zemích. Musím ale říci, že to by znamenalo, že by naše společnosti musely přivzít náklady, které jsou v současné době nejisté a neznámé. A některé smlouvy by tak musely být znovu otevřeny. Takže to je něco, na co se musíme znovu podívat a podávání zpráv eh, orgánům dohledu a eh, posílání údajů eh, do registrů obchodních údajů, to jsou věci, které nejsou příliš problematické. Já si myslím, že jak to je, to je uspokojivé. Rovněž jsem se zabývala otázkou nediskriminace a zdůrazňuji zde pozměňovací návrhy 20 až 23, ale jsou zde i další. Nemyslím si, že je vhodné, aby eh, ústřední protistrany poskytovaly různé podmínky různým organizacím, a které chtějí provést zúčtování jenom kvůli tomu, o jaké organizace se jedná. Já si myslím, že kritériem by měl být rizikový management, nikoli eh, vlastnictví nějaké slevy kvůli velikosti nebo eh, nějaké exkluzivní podmínky pro někoho nejsou vhodné. V pozměňovacím návrhu 23 eh, eh, vyzývám ESMu, aby poskytovala informace aby se zabývala otázkou exkluzivních podmínek pro některé organizace. Já si myslím, že je potřeba aby zde existoval jasný princip. Exkluzivita se objevuje také jinde, například ustanovování cen a indexace. A to souvisí také s otázkami duševního, práv duševního vlastnictví. A společnosti, které byly původně vytvořeny jako komerční společnosti, se někdy mění a já se domnívám, že je třeba zajistit, aby nedocházelo eh, k diskriminaci eh, udělování povolení, aby zde, nebyla eh, žádná, aby zde nebyly žádné exkluzivní podmínky pro některé. Není potřeba, aby eh, někteří měli plnou eh, licenci ve chvíli, kdy potřebují jenom licenci jenom na část aktivit. Já se domnívám, že eh, udělování licencí je věc, na kterou se musíme ještě také podívat. V pozměňovacím návrhu 26 jsem poukázala na to, že veškeré podávání zpráv by mělo být prováděno s ohledem na mezinárodní normy, průmyslové normy. A Myslím si, že je potřeba zmínit také to, že eh, v těch registrech obchodních údajů bude celá řada údajů a je nutné zajistit, abychom měli odpovídající úroveň ochrany údajů. A eh, především v případech přeshraniční spolupráce. Eh, musíme v této věci spolupracovat především s USA. Musíme ale jasně také říci, že údaje, které jdou do registru, nemohou být používány komerčním způsobem to by podkopávalo komerční um, aktivity. Já se domnívám, že pokud uh, provozujete něco, co je uh, komerční podnik a komerce je základem. Myslím si, že e, není možné, abyste poskytli údaje do registru a někdo by tyto údaje dostal zdarma, protože e, to by narušilo celý e, obchodní model. Zároveň zavádím požadavky na testy osob, které budou v ústředních protistranách. Myslím si, že je e, jasné, že je potřeba vědět, e, komu patří které peníze nebo která aktiva. Ovšem, pokud jde o rozlišování těchto věcí, e, zahrnuje to relativně vysoké náklady. Takže je potřeba se rozhodnout, jestli ehm, chceme větší ehm, rozdělování a aktiv eh, u ústřední protistrany za větší náklady. Takováto možnost by měla být dostupná, nicméně by neměla být eh, povinná, pokud tedy bude zajištěno, že eh, účetnictví je jasné a z účetnictví jasně vyplývá, co komu patří a ústřední protistrany budou a, eh, moci využívat a, eh, a, eh, záruky ve formě půlu, aby tak bylo možné snížit náklady. Jde o to, aby zde nevznikly přehnaně vysoké náklady ehm, nejenom pro finanční průmysl, ale také pro ehm, Eh, další účastníky, jako jsou například spotřebitelé, který by na, kteří by nakonec nesli vyšší náklady. Eh, takže to jsou věci, které musíme mít na paměti neustále. Rovněž jsem předložila pozměňovací návrhy týkající se úlohy parlamentu, například ve vyšetřování toho, proč některé uh, uh, pokuty uh, navržené ESMou nejsou dále prosazovány komisí. To už se souvisí s případem Marony. ESMA a ESA nemají bohužel dostatek pravomocí. Když jsme hovořili o ratingových agenturách, komise stanovila, že budou existovat tři specifické pokuty, že nemůže být určitý že může být určitá paleta pokud eh, ze které by mohla ESMA vybírat. Eh, ve chvíli, kdy ESMA učiní nějaké doporučení a komise nebude reagovat, já navrhuji, aby proběhlo slyšení v parlamentu, eh, kde předseda ESMA a komisař by vysvětlili své postoje. Ehm, ve chvíli, kdy ta věc třeba bude e, jasná ze situace na trhu, nemuseli bychom něco takového organizovat. Ale já si myslím, že je důležité mít dostatek informací, abychom e, takovýto případ chápali. E, je třeba vědět, proč komise neudělal následné kroky, například pokud jde o informace v registrech obchodních údajů. A poslední věc, Navrhuji, aby existovala webová stránka ESMI pro transparentnost, abychom viděli, eh, jak postupy pokračují, kdo eh, byl autorizován, aby dělal co a tak dále. Já předpokládám, že to nepředstavuje žádný problém a odpovídá to také tomu, co jsme udělali u jiných případů. Jsou zde některé věci, které jsou hodně odborné, ale Obecně lze říct, že jsem se snažila omezit na věci, kde jde o právní jasnost. A také se jsem soustředila na věci týkající se duševního vlastnictví. Výbor, myslím, tam bude chápat, jak se zde prolíná právě eh, s tímto tématem a práce výboru Jury. Takže to bylo několik slov na úvod a já se těším na vaše otázky. Děkujeme za úvod do tohoto opravdu složitého tématu. O slovo se přihlásili dva kolegové, první kolegyně Regnerová. Děkuji. Já bych velice ráda poděkovala zpravodajce za to, jak obšírně se zabývala celým tématem. 91 pozměňovacích návrhů, to je opravdu vysoký počet. Ale vzhledem k politickému významu a složitosti celého tématu, když se podíváme na celou problematiku, vidíme, že je potřeba se tím zabývat obšírně a dohloubky. Jak jste, Sharon, napsala ve stručném odůvodnění, Měly by být všechny deriváty prodávány, obchodovány na burzách a nejpozději do roku 2012 eh, prostřed, prostřednictvím ústředních protistran CCP a nebo nahlašovány do registru obchodních údajů. Nyní jste nám představila svou představu a zdůvodnila jste nám, eh, proč tomu tak je. Ráda bych ale ještě dodala, že v návrhu nařízení se mi nelíbí jedna věc, eh, případně bych eh, ráda viděla posílenou tuto věc a to je role ESMI. Vy jste jasně popsala, jak si to představujete vy, ale já si myslím, že by to na konci bylo tak, že by ESMA neměla určitou funkci v oblasti řízení nebo regulaci obchodu s deriváty. Takže obchody s deriváty jsou často přeshraniční, ale jejich povolování je často na národních úřadech a v tom právě leží ten problém a je tam riziko, že se vyvine určitý systém uh, toho povolování a že to povolování bude probíhat v tom státě, ve kterém jsou nejméně přísná pravidla a předpisy. Ehm, to opravdu obšírné stanovisko, přesto připouští nějaké otázky, které bych nyní ráda položila. A sice musí e, centrální ústřední protistrana být soukromou společností, jaká rizika a omezení by z toho vyplývala, případně kde leží určité e, riziko střetu zájmů v této oblasti. Dále e, ty CCP ústřední protistrany by měly být eh, tvořeny podle třídy investorů. Dále byste měla zmínit ještě jednu věc, a sice jak zaručíme, že při nesolventnosti ústředních protistran budou daňoví poplatníci ušetřeni, pokud to jen bude možné. No a poslední otázka se týká zapojení non-financials a jak bychom mohli tomuto zapojení zabránit. Byla bych velice ráda, kdybyste mohla reagovat i na tyto dotazy, i přesto, že eh, vaše stanovisko bylo opravdu velice podrobné. Danke. Děkujeme, kolega Budublut. Da, mulțumesc. Am și eu câteva cuvinte de spus în calitate. Děkuji. Já jako stínový zpravodaj k tomu mám také co říci. Myslím, že nejvyšší užitek by přinesla jasná opatření, očkodnění ústřední protistranou. Samozřejmě by pod to spadalo, týkalo by se to eh, derivátů, které to vyžadují. Je potřeba celé ty transakce standardizovat a je potřeba celou, celý proces přizpůsobit těm derivátům. Je potřeba také zprostředkovávat informace o derivátech, které se nacházejí v registru obchodních údajů. Pokud by to nebylo možné, je nutno přeposlat informace rovnou regulačním úřadům. Informace, které budou nějakým způsobem zhrnuty, je potřeba poskytovat dále. No a k těm nefinančním derivátům, ty by neměly spadat pod toto nařízení. Kromě situace, kdy bude překročen určitý práh, který bude relevantní pro celý systém. Všeobecná situace je taková, že ty transakce s deriváty eh, souvisí více se zajištěním než se spekulacemi. Eh, povinnost zúčtování by platila pouze tehdy, kdyby se jednalo o obchodování na trzích s deriváty. Takže ty nefinanční ústřední protistrany, které by překročily určitou mez, teprve tehdy by tedy musely být zaregistrovány. No a k těm smlouvám. Těch se to také týká. Myslím, že obsahově je to velice dobré stanovisko a nevidím nějakou potřebu to měnit. Právně viděno je potřeba nějaké věci ale ještě vyjasnit. Z toho důvodu jsme předložili pozměňovací návrh. Jediný obsahový problém spočívá v tom, souvisí s těmi nekomerčními a komerčními ústředními protistranami. Myslím, že je potřeba se na to dívat v souvislosti s těmi Prahy, mezemi a že je to potřeba nějak eh, pevně stanovit. Takže prosím ještě poslední řečnice a potom lhuta pro pozměňovací návrhy. Thank you very much. Um, just... Děkuji. Jenom abych zareagovala na otázku. Myslím si, eh, to znamená eh, snaha posilit ESMA. Ano, nyní eh, máme situaci ve všech sektorových předpisech, že se snažíme, aby začala fungovat a já já si myslím, že eh, je třeba eh, připravovat regulaci, která bude blízko trhu, samozřejmě eh, na základě zdrojů, které máme u těch národních orgánů dohledu, ale nicméně někdy bychom chtěli udělat více, než by Marony Eh, nám povolil, takže to je trochu jako hlava 22. A možná eh, někdy do budoucna asi to eh, bude řešit Evropský soudní dvůr na který se obrátíme a chceme, budeme chtít mít konkrétní rozhodnutí o povaze finančního průmyslu, ale to je teď předčasné. Uvidíme, jak se věci vyvinou v praxi. Ale Eh, je to něco, co mám stále na paměti. Eh, CCP, hm, ty hm, centrální protistrany, ano, eh, my chceme vybudovat strukturu, která E, bude nakonec na badrech e, daňových poplatníků. E, to bude, když to bude přestát. Proto já varuji předtím propojit to s centrálními bankami bez toho, aniž bychom měli všechny ty pojistky a rizikový management je třeba i řešit konflikty, které případně nastanou kvůli vlastnictví a mm, tam potom bude třeba zkoumat manažerskou strukturu a e, třeba tak to již máme u těch, e, u těch e, mm, ratingových agentur. Dále kategorie aktiv, to musí být také jasné a mm, vůbec, aby bylo jasné, zdali ta ústřední protistrana může provést clearing. A je třeba mít na to postupy a je třeba definovat tedy, která ty e, kategorie aktiv je třeba podrobit clearingu a e, mm, samozřejmě s tím, že ta centrální protistrana musí mít e, rizikový management, aby to mohla provádět a my máme určitá, určité kategorie třídy aktiv, které jejich clearing odmítne centrálně protistrana, protože jsou příliš riziková. A potom eh, si musíme položit otázku, proč jsou tato aktiva příliš riziková a potom budeme muset mm, to znovu přehodnotit a říci, tady ten eh, centrální clearing není vhodný eh, pro tato aktiva. Samozřejmě to je vhodnější tedy jako OTC a tady standardizace nemůže fungovat, takže to je všechno, na čem se teď pracuje a ujišťuji vás, že ještě dostaneme více a více pozměňovacích návrhů ve výboru Ekon. A mm, nejprve je třeba mít takový rámec, abychom pochopili, e, o co jde, e, kam směřujeme. Já jsem již k tomu předložila pozměňovací návrhy, pokud jde o e, tedy ty, to, to, ty nefinanční a vyhnout se arbitráži. My Mm, musíme mít rámec, eh, který nám umožní se tomu vyhnout. A tady bychom mohli pracovat s určitými prahovými hodnotami. A, mm, to znamená třeba firmy, které budou vyloučeny z toho, ale třeba i budou představovat eh, systémové riziko, protože budou veliké. Třeba máte obchodní společnosti, které jsou daleko větší třeba než nějaká finanční instituce. A mm, Eh, takže a takže musíme mít ty prahové hodnoty pro ně. A ještě k těm limitům. Zde e, mám jeden pozměňovací návrh, který to vyjasňuje. E, e, zdali ta firma bude vyloučena nebo ne podle toho, že splně či nesplně určitý limit. Takže je to nemůže ale být posuzována, posuzováno podle nějakého objemu, nějaké smlouvy a potom by to bylo takové jojo, to znamená jednou by to splňovala, jednou ne. A mm, takže to eh, je třeba to zjednodušit, aby to nebylo tedy podle měnícího se objemu kontraktu. A mm, Mm, aby se ty limity pohybovaly eh, kvůli fluktuacím na trhu. Eh, eh, já jsem to nepojala tak komplexně, jak bych chtěla, protože to by byly stovky pozňovacích návrhů a já jsem se omezila pouze na ty oblasti, které se dotýkají obchodního práva, duševního vlastnictví a tedy cených papírů samozřejmě náš výbor má konkrétní know-how, eh, eh, eh, které určitě vylepší to, tu zprávu gestorského hlavního výboru a mm, mm, takže mm, ale to je spíše na diskuzi ve výboru Ekon, eh, protože je to spíše v jejich eh, kompetenci. My bychom se měli snažit tedy mm, mm, pracovat na těch oblastech, kde náš výbor Jury má své know-how. Děkujeme. Lhuta pro pozměňovací návrh je 4. únor. No a nyní se dostáváme zpět k bodu číslo čtyři. Jde o politiku v oblasti auditu, učení z krize. Slovo má zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dovolte, abych zde uvítal eh, eh, naši bývalou poslanku předsedkyni a e, ministrině paní Palacio. A e, e, takže byste zmínil, že ona vedla dříve tento výbor a i přijímala nebo pracovala na různých stanoviscích a hodně ovlivňovala vlastně i diskuze, které jsme vedli i vedeme dnes dopoledne o významných tématech, jako jsou třeba patenty. A teď k mému bodu programu. Zde k tomu bych řekl, že já zde eh, musím eh, kvitovat s potěšením to úsilí, které provádí komisař Barnier a celá komise, eh, která, se, která vydala tedy zelenou knihu a snaží se o mm, ten nástroj, který bude mít velký dopad v celé Evropě a také i chci mm, uvítat eh, tu eh, diskuzi, která proběhne 10. února na toto téma, protože všechny tyto nástroje eh, jsou takovým světelkem v tunelu, takovým horizontem, který, mm, ke kterému směřujeme i my zde v parlamentu. A protože to ukazuje, že všechny instituce EU se snaží vyvodit ponaučení z krize a pracovat tedy v souladu a snaží se i e, do budoucna se vyhnout systémovým krizím a mm, takže já si myslím, že je důležité, abychom my k tomu přispěli a tak, jak se i snaží pan Barnier, a my musíme pomáhat Eh, protože se říká, ano, monopoly to je špatná věc, oligopoly to je špatná věc. A Evropská unie, ano, hodně eh, se snaží bojovat proti oligopolům a monopolům, ale teď musíme ještě více se snažit, eh, abychom hm, se vyhnuli jejich nadvládě a to především to nám ukázala finanční krize, ekonomická krize. A teď Eh, zde. Eh, máme ale zastánce, kteří chtějí chránit status quo, to jsme také viděli, i hm, velcí obhájci status quo. To by se jim líbilo. A to jde napříč eh, všemi politickými ideologiemi. To jde napříč politickým spektrem tohoto Evropského parlamentu. To, co říkám, my se musíme spojit právě, abychom hm, se eh, vyhnuli eh, eh, tomu, že nakonec zase tady bude status quo, protože to potom bychom byli odpovědní za případnou novou krizi. A e, krize možná budou nebo nebudou, ale my se musíme vyhnout tomu, aby to nebylo e, E, e, naší vinou a proto musíme bojovat proti oligopolům a e, bojovat proti dalším věcem a za další věci, které zmiňuji ve své zprávě. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkujeme. O slovo se přihlásila kolegyně Regnerová, prosím. Děkuji. Já bych eh, ráda zmínila jen několik dodatečných aspektů. U tohoto tématu jde o to, aby eh, závěreční auditoři byli hlavně nezávislí a především je potřeba zapojit hlavně dva důležité aspekty. Takže nejdříve eh, to, že ti auditoři ve sektoru finančních služeb, o ty jde, především, jak víme, tak eh, máme velice nízkou koncentraci několika málo společností a to vedlo k tomu, že se tím tématem vůbec zabýváme. Myslím si, že bychom měli komoř, komisi podpořit ve všech opatřeních pro to, aby zaručila vyšší nabídku eh, v tom auditu a poradenství eh, Nemělo by se totiž jednat o ty stejné společnosti, které to zaručují, i když v současné chvíli je na trhu opravdu nízký počet těchto společností. No a další bod, který mi leží na srdci, je následující. I v tomto tématu musíme neustále dbát na to, jak probíhá ten závěrečný audit v systémech, které jsou monistické a systémy, které jsou dualistické. Myslím si, že právě v takovýchto systémech, tedy v těch dualistických, které já velice dobře znám, bychom měli myslet na zaměstnance. Na zaměstnance, kteří mají zájem o dlouhodobý úspěch podniku. Ráda bych to zdůraznila v následující souvislosti. Když máte systém, ve kterém dozorčí rada sama přebírá určité záruky a je tím orgánem, který tu zakázku zadává, má velikou zodpovědnost. A v této souvislosti musíme obzvláště dbát na ty auditory, kteří jednají podle eh, toho komunistického systému. Takže ráda bych to ještě jednou zdůraznila. A komise to dělá taky, je potřeba zavést jednotné standardy v celé Evropě. Samozřejmě, že to bude velice obtížné, ale jsem přesvědčena o tom, že bychom měli podpořit snahy komise v této oblasti. Děkuji. Já jsem se na seznam řečníků zařadil ještě sám. Sdílím názor kolegyně Regnerové. V dokumentu komise se objevují věci, ke kterým eh, jsem skeptický, a sice, že by závěrečnými auditory měly být státní organizace. Eh, ta eh, myšlenka, že stát to udělá lépe, je mylná. Pokud jde o systém, kde ta dozorčí grémia mají rozhodovat, tak tu rovnováhu zařizují tato grémia. Myslím si, že ale správné na eh, návrzích komise je zásada, že ten, kdo zaručuje poradenství, neaudituje a ten, kdo audituje, nezaručuje to poradenství. Myslím si, že to jsme tady měli už, když jsme projednávali tu eh, směrnici kdysi dávno a tam jsme o tom také hovořili. Myslím, že taková situace nesmí nastat. Musíme jasně rozlišovat mezi těmito dvěma funkcemi a je také dobré se zamyslet nad těmi konkrétními lhůtami, které je potřeba stanovit. Ti eh, auditoři do toho mají být také zapojeni a musí být po čase vyměněni. Eh, nesmí docházet k tomu, že to bude po celá léta provádět jedna osoba měl by být zaručen ten princip té výměny těch auditorů. E, myslím si, že tedy v tom návrhu je řada užitečných doporučení, ale také řada doporučení, která jsou typická pro takovýto konzultační dokument, o kterých je možné pochybovat. Ale samozřejmě to je moje první hodnocení, ještě to detailně budeme probírat. Někdo další se o slovo nehlásí. Takže to byla první výměna názorů k tomuto tématu. Na dalších zasedáních se tím budeme ještě zabývat a v, v, v polovině března, myslím, budeme mít návrh zprávy. Kolega Mase. Yo, mm, estoy muy de acuerdo. Velice souhlasím s některými aspekty, které řekla kolegyně Regnerová a docela i souhlasím s tím, co jste řekl vy. A zásadní otázka je, a my jsme to i viděli v předchozím funkčním období, měla by ta být ta rotace eh, Eh, to znamená eh, rotace toho auditoru, auditora a nebo eh, roto, rotace těch auditorských firm, protože teď víme, že ty čtyři velké auditorské firmy, ty největší, ta velká čtyřka je úplně proti tedy této rotaci. Takže samozřejmě důležité, aby to byl auditor nezávislý, ale to je něco, o čem musíme ještě mluvit. Také já mám také takovou obavu. A to ohledně té možnosti, že nějaká třetí strana by jmenovala auditory, to také mě zneklidňuje. E, I já jsem k tomu dostal určitá stanoviska, i e, chodí různé přípisy na komisi v tomto smyslu a to je taková mm, akademická diskuze. Ono to není e, snadné vůbec to dostat potom nějak do zákona a do eh, reálné aplikace v ekonomice. Eh, zde důležité je, abychom se my dohodli na jednotných kritériích, takže to je to také, co mě zneklidňuje. A i mm, ale já jsem to ani nevyrozuměl, takže to by pan eh, Berně si přál, že by tedy toho auditora eh, jmenoval nějaký oficiální úřad, nějaká třetí strana, to si nemyslím, že to je něco, mm, co by bylo aktuální, ani já to nebudu v té zprávě předkládat. Děkuji. Děkujeme a tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod číslo 5, zpráva a řízení podniku ve finančních institucích. Slovo má kolegyně Tajnová. Ano. SED zaujímáme stanovisko pro Ekon. Jedná se o zelenou knihu podnikového řízení, zprávy a řízení podniků ve finančních institucích. A cílem je poučit se z finanční krize, posílit zprávu a řízení podniku nebo zavést dobrou zprávu a řízení podniku a to je součástí um, reformy v rámci dohledu finančních institucí. Já se chci soustředit na klíčové otázky a také na otázky, o kterých jsme hovořili se stínovými zpravodaji a které byly sporné. První otázka byla, kolik mandátu správní rady nebo do, mandátu dohledu eh, je možné mít na jednou. Já jsem navrhla tři, eh, na rozdíl od pana Foxe z Econu. A jsem poukázala na to, že je možné zde mít více mandátů než jeden. A jsem ale otevřená. Eh, může zde být až pět mandátu správní rady a my se můžeme dohodnout na nějakém omezení, protože já jsem zjistila od komise, že pokud jde o legislativní návrh, tam bude velice detailní úprava, která bude odpovídat také proporcionalitě. To znamená, že půjde o velikost finančního institutu, um, o pracovní postupy a tak dále. Takže pokud se na tom eh, dohodneme, můžeme se shodnout, tedy že jsme obecně pro omezení počtu mandátů ve správní radě. A další důležité otázky jsou rozmanitost ve správní radě, ať už jde o odborné, kulturní nebo eh, sociální aspekty. A další důležitou otázkou je také počet žen ve správních radách. Se stínovými zpravodaji jsme se dohodli na postupném plánu. A jedná se o postupný plán, jehož konečným cílem je 40% kvóta pro ženy. Pan Bodu úplně nesouhlasil, myslím, že předloží pozměňovací návrh. Já bych chtěla poukázat ještě na to, že v současné době je trend v členských státech pohnout se směrem k ke kvotám pro ženy a v jiných zemích eh, jsou ještě dále. A tam mají kvóty pro ženy ve správních radách podniků ve Španělsku, Finsku, Švédsku, Nizozemsku a od 13.1. také eh, ve Francii jsou kvóty pro ženy, v Norsku už to přináší první plody spolky podniků, které původně byly masivně proti kvótám pro ženy, to není hodnotí pozitivně, protože se ukázalo, že e, správní rady omládly, protože dříve byly v Norsku velice e, staré, měly vysoký věkový průměr a také přinášejí lepší výsledky. Takže z Norska už máme praktickou zkušenost s těmito kvótami. Dále šlo o otázku, jak má fungovat eh, vnitřní kontrola, vnitřní eh, rizikový management. Zde jsem eh, poukázala na potřebu zprávy o fungování vnitřního systému kontroly a tato, tuto zprávu musí schválit správní rada. A také jsem navrhla, to nebylo plánováno v zelené knize, aby vnější auditoři rovněž eh, hodnotili rizikový management. A já se domnívám, že to je komplikovaná otázka, a která je zpracovávána také ve zprávě pana Masipa, kde je viděna, vnímána trochu eh, komplexněji, trochu více za široka. Další otázka byla, co se stane, když vnější audit zjistí, že je instituce ohrožena, že je ohrožen její vývoj, jak je nutné poté postupovat. A já jsem se vyslovila proto, aby vnější auditoři měli závazek poskytnout svá zjištění správní radě a také odpovídajícím orgánům dohledu. A já jsem byla trochu zdrženlivá, pokud jde o to, kdo by to měl být, a je to zmíněno částečně také v Zelené knize, většina se vyslovila proto, že by chtěli, aby se jednalo o národní orgány dohledu a národní orgány dohledu poté rozhodnout, rozhodnou, zda se jedná o případ, který by měl být postoupen dále na evropskou úroveň. Já si myslím, že to je dobrý systém, který znám také ze své činnosti jako notářka. A je důležité, aby notář nebo auditor nemusel přebírat konečnou, konečné rozhodnutí, jestli se jedná o velký problém nebo nikoli. E, já jako notářská jsem měla povinnost podávat informace notářské komoře a auditoři by tak dávali informace e, na národní úroveň orgánům dohledu a orgán dohledu by poté rozhodnul, jestli je potřeba to postoupit dále Evropskému orgánu dohledu. Já jsem také proto, aby institucionální investoři eh, museli jakékoliv odklony od Evropského kodexu chování vysvětlit. To znamená, že je zde princip comply and explain, dodržuj a vysvětluj. A zároveň se zde klade velký důraz na to, aby existoval jednotný kodex na úrovni EU. V současné době máme celou řadu různých kodexů. Je zásadní, aby to byl jednotný kodex, který navrhne komise a který my odsouhlasíme. Ve Velké Británii existuje takzvaný UK Stewardship Code, který je považován za vzorový, takže tento kodex by mohl být určitým základem pro navržení Evropského kodexu. Dále jde o otázku e, ručení členů správních rád. E, jedná se jednak o e, ručení v rámci trestního práva i v rámci občanského práva. Na evropské úrovni neexistuje žádný právní základ pro ručení v rámci trestního práva, proto jsem pro minimální harmonizaci, protože zde Evropská unie nemá kompetence. Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost, v jednotlivých členských státech existují velké rozdíly. V mé zemi se ručí už eh, za eh, jednoduchou nedbalost, eh, v jiných zemích je tomu jinak. Já jsem se doslechla od komise, že nakonec může být připraven legislativní návrh až poté, co bude proveden důkladný, co bude provedeno důkladné hodnocení dopadu, to ještě provedeno nebylo. A toto hodnocení dopadu by se mělo podívat na to, jaká pravidla platí v rámci občanskoprávní odpovědnosti v jednotlivých členských státech. Já jsem byla značně zdrženlivá. Řekla jsem jenom, že potřebujeme minimální standard na úrovni EU, pokud jde o e, ručení správních e, rad. K prvnímu první 2011 vstoupila v platnost eh, směrnice o vlastním kapitálu. Tuto směrnici už eh, provedly veškeré členské státy. Já si myslím, že tato oblast je značně upravena. A rovněž eh, politika Evropského parlamentu o odměňování je zde zohledněna. Já jsem zvědavá na to, jaké výsledky přinese tato směrnice o vlastním kapitálu. A protože v současné době není možné odměňování dále upravit, je potřeba počkat na to, jak se to celé v praxi rozvine. Takže to byly ty základní body. Možná jenom ještě v souvislosti s těmi auditory a se zprávou pana Masipa. Já jsem proto, aby vnější auditoři a členové správních rad eh, nesměli eh, provádět poradenskou činnost v souvislosti s finančním koncernem. A to znamená, že zde zakazujeme konflikt zájmu. A takže to bylo několik připomínek k těm sporným bodům. Mnohokrát děkuji kolegyně Tain, nyní kolega Bodu a poté kolegyně Regner. Děkuji, pane předsedo, jako stínový zpravodaj také dovolte, abych se vyjádřil za prvé eh, k té zelené knize komise. Tam je dotazník, který má snížit riziko bankrotu finančních institucí, tedy bankrotu z důvodu špatného řízení. Jde tedy o to šetřit konflikt zájmu, jde o to, aby finanční instituce respektovaly principy správného řízení, otázka tedy eh, statutárních orgánů, role akcionářů, eh, orgány dohledu a auditorů. Nyní Dovolte, abych eh, eh, já na to zareagoval jako stínový zpravodaj na tyto otázky. Já myslím, že bychom měli eh, zvýšit roli akcionářů tím, že by se měli více zapojit, například elektronické hlasování, zvýšit i odpovědnost členů statutárních orgánů, tak aby byli více schopni tedy eh, dohlížet nad výkonnými manažery. Měli by mít k tomu eh, příslušné zkušenosti, dovednosti. Dále, i eh, tedy je to otázka mm, vztahu a podřízenosti oddělení pro rizika od tedy manažeru. Tam by mm, to oddělení pro rizika by mělo být jasně odděleno od managementu a e, pouze finanční instituce, které e, mají e, aktiva, která představují systémová rizika, tak by měla podléhat této právní úpravě. Dále potom máme depozitáře, investiční společnosti a pouze ty by měly tedy poskytovat údaje o svých akcionářích. Dále chci apelovat na to, abychom snižovali riziko, ale to by nemělo nějak oklešťovat možnosti finančních institucí konkurovat na trhu. E, třeba, aby nesmí to snižovat jejich možnost konkurovat se spojenými státy například. Dále kvóty ve statutárních orgánech 40%, asi to je cílová hodnota, 40% žen. Osobně já si nemyslím, že by to fungovalo, když uložíme kvóty, to nebude fungovat. Ve většině případů tyto finanční instituce jsou kotované na burze, obchodované a většina z nich eh, funguje eh, podle principu kumulovaného hlasování. To znamená, každý akcionář dá hlas té osobě, která si, o které si myslí, že je nejvíce schopná. Eh, a pokud bychom měli eh, povinné kvóty, tak bychom vlastně měli dva statutární orgány. Jeden, který by eh, skuteč, byl skutečný, to znamená výsledkem přání akcionářů, a druhý, který by byl podle pravidel. Takže to bychom otevřeli si tady pandořinou skřínku, protože za chvíli bychom chtěli mít kvóty pro lidi s postižením či jinou sexuální orientací. A teď, eh, pokud jde o zveřejňování informací týkající se auditoru, tak to by mělo být eh, dobrovolné, ne povinné, eh, protože mm, prozatím auditorská činnost je určena mm, investorům, aby investor si udělal jasnou, jasný obrázek o firmě. A pokud auditor by sám ještě měl být, eh, by měl vyhodnocovat riziko, mm, tak eh, pokud bychom je nutili, aby dělali nějaký audit rizik, no tak to znamená další náklady. A Mm, to by znamenalo další břemeno. To si myslím, že není jejich činnost. Na to eh, hodnocení rizik máme další specializované firmy. Paní kolegyně Regnerová, děkuji. Spravodajka velice obsáhle představila jednotlivé body diskuze na našem zasedání stínových zpravodajů a za to bych jí ráda poděkovala. Myslím totiž, že jsme vedli velice konstruktivní diskuzi a výměna názorů byla velice užitečná. Takže se teď nechci věnovat všem bodům, ale jen několika, které mi obzvláště leží na srdci. Tak za prvé ve stručnosti k tématu odměňování tak eh, samozřejmě již teď máme předlohu různých eh, předpisů, ale přesto jsem přesvědčena o tom, že když eh, se pustíme do corporate governance, samozřejmě se musíme věnovat i tomu odměňování. Za druhé, k těm kvotám pro ženy. Je to samozřejmě velice žhavé téma, ale ráda bych vám připomněla, už eh, existují země, které mají stupňovitý systém. Myslím, že tak je tomu i v Německu. A i přesto, že vypukla hospodářská krize a i přes eh, tu velkou výměnu v představenstvech a dozorčích radách, eh, je zastoupení především mužské. Ženy nemají velký podíl na tom velkém koláči, takže si myslím, že zákonná kvota by byla smysluplná, ale jsem také dostatečně realistická na to, abych věděla, že potřebujeme najít nějaký kompromis. V souvislosti s tím zněním, které navrhujete, bych ráda řekla následující. Hovořili jsme o tom, že by tam mělo být těch 40 jednoho pohlaví, a já myslím, že tato formulace je poněkud zavádějící. Vyjadřuje sice to, co chceme vyjádřit, ale dalo by se pochopit i tak, že když se řekne 40, tak 40 a 40 je 80 a ne 100. Možná, že bychom to tedy mohli formulovat tak, aby tam opravdu bylo to, co tím myslíme. No a poslední eh, bod, spolurozhodování. Zelená kniha komise eh, zapomíná na kontrolní funkci dozorčí rady a spolurozhodování. A já si myslím, že by se zde také měla silněji odrazit ehm, názory našeho výboru, tedy Jury. A sice, že to spolurozhodování není pouze aspektem, ale že je to jedna z těch hlavních myšlenek, že jde o to, abychom žili v demokratickém ekonomickém systému a ne podle pravidel, která známe pouze v Rakousku nebo Německu, ale aby byli zapojeni i zaměstnanci, kteří jsou zastoupeni v dozorčích radách a aby tam zapojili své specifické znalosti a dovednosti, takže možná to je jenom takový krátký, krátké doplnění k formulaci. Předseda děkujeme, nyní kolega Fox eh, je zpravodajem v příslušném výboru, prosím, máte slovo. Well, thank you, chairman, for... Mnohokrát děkuji, pane předsedo, že jste mě pozval, abych zde promluvil. Já jsem sem přišel, abych si vyslechnul diskusi k tomuto stanovisku. A kolega Karim zde bohužel není. Takže já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych eh, prezentoval eh, také názory mé politické skupiny. Děkuji navrhovatelce za toto stanovisko. Jsem velice vděčný za ten eh, široký přístup a je zde celá řada rozumných návrhů, které můžeme přejmout. Systémový charakter a znamená, že pokud jste finanční instituce, musíte dávat eh, pozor na zprávu a řízení. Finanční instituce nejsou obec, eh, obyčejné společnosti. Pokud lžou, má to dopad na daňové poplatníky. A to je něco, co opodstatňuje eh, vyšší míru zásahu státu nebo EU. Musíme chránit daňové poplatníky, aby se nestalo něco takového, co se stalo. Pokud jde k bodu jedna stanoviska, mohu říci, že souhlasím s tím, že aby um, člen správní rady neměl být ve více než třech správních radách. To je určitý předpoklad, ale je to pouze předpoklad. Může zde být eh, výjimka. Někdo, kdo nemá eh, zaměstnání na plný úvazek, kdo je v menších finančních institucích a je velký odborník, může být než ve více než eh, třech správních radách radách. A Pokud se jedná naopak o e, velkou finanční instituci, takovýto člověk by měl třeba být jenom v jedné správní radě. Takže myslím si, že bychom e, měl mít přístup e, dodržujte nebo vysvětlujte. To znamená, že když někdo chce být ve více správních radách, musí to vysvětlit proč. Pokud jde o rozmanitost členů správních rad, to je problematická věc. A já si myslím, že bychom měli podporovat ženy v tom, aby kandidovali na takovéto pozice. Ale myslím si, že právní požadavek v tomto smyslu není správným směrem, kudy se chceme vydat. Já se domnívám, že finanční instituce potřebují lidi, kteří budou eh, jmenováni na základě svých znalostí, svých zásluh. To je hlavní kritérium. Ve finančních institucích jsme byli svědky toho, že zde jsou nevýkonní ředitelé, kteří nejsou schopni postavit se a přehnaně mocným výkonným ředitelům. To znamená, že e, je potřeba, abychom zde měli lidi, kteří e, jsou skutečnými odborníky a ne kvóty. Pokud jde o ten kodex Velké Británie, UK Stewardship Code. Já jsem rád, že tento kodex schválíte. Myslím si, že by to mohl být dobrý základ pro Evropu. A pokud je o odměňování, měli jsme směrnici o kapitálových požadavcích. A tato směrnice je důležitá. Solventnost 2 rovněž řeší otázku odměňování a já si myslím, že proto by Solventnost 2 měla být také zmíněna v tomto stanovisku. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za to, co jste řekl. Nyní kolega Stojanov. Благодаря, господин председател. Взимам думата, за да направя едно изказване в... Pane předsedo, já zde chci podpořit slova pana Foxe a dalších kolegů, především co se týče kvót. Můj eh, principiální názor je takový, zavádět kvóty <clears throat> to znamená zavádět nějaký systém, nějaká kritéria jiná, než jsou zásluhy a schopnosti, dovednosti, to je špatné. Já jsem proti takovýmto kvótám. Máme ehm, spoustu chytrých žen, které Eh, eh, mají schopnosti a které byly i zvoleny do Evropského parlamentu podle zásluh, podle svých schopností. A nebyly sem jmenovány jenom eh, proto, že tady máme nějaký zákonný požadavek. Takže tady jsme všichni, protože jsme tady byli zvoleni kvůli kvalitám. A jiná kritéria nelze použít a než tedy zásluhy každé osoby. A to platí především e, pro management finančních institucí. Pokud nějaká žena je členkou představenstva nebo jiného statutárního orgánu, tak e, a je tam mm, ne proto, že má dovednosti a schopnosti řídit finanční instituci, tak ta nepřispěje k lepšímu managementu této finanční instituce. A e, to platí i pro muže. My nemůžeme zavádět kvóty e, na žádném základě. Já vím, že e, někdo je proti tomuto názoru, ale představme si, jak vy byste se cítil, v takové situaci třeba i v některých sportovních federacích se zavedly kvóty pro účast žen a e, tam v těch statutárních orgánech jsou ženy a e, e, jsou tam proto, protože tam byly jmenovány, ne kvůli svým zásluhám. Já, já jsem proti diskriminaci, ale včetně tedy afirmativní akce, včetně pozitivní diskriminace. Dobře, na závěr ještě jednou kolegyně Tajen, prosím. Kolega Fox zdůraznil ještě jednou následující věc, abych odpověděla panu Budo. Jde o eh, systémově relevantní finanční instituce, nejde o malé nebo střední soukromé banky, ale o ty velké. A to samozřejmě eh, také oprávňuje všechny ty závazky v rámci corporate governance. A co se týče kvalifikace členů eh, dozorčí rady, myslím, že paní Regnerová i já jsme toho názoru, že dámy, které budou zvoleny, by měly mít stejnou kvalifikaci jako muži, kteří budou zvoleni. Ještě jednou bych ráda poukázala na tom, že je <clears throat> ten model, který je největší možný, je model, eh, ve kterém ti členové dozorčí rady budou hodnoceni externě zvenku. E, jsou země, ve kterých to je tak, že na konci roku je e, sepisována e, zpráva, což ve skutečnosti vede k tomu, že se zvyšuje účast členů dozorčí rady protože v té zprávě je napsáno, eh, kolikrát se dostavili. Někteří členové, a o tom víme, se nedostaví ani jedinkrát za rok, takže nemohou odvádět kvalifikovanou práci, protože se vůbec nedostaví. Tyto zprávy by vedly také k tomu, že by eh, se hodnotila každá osoba jednotlivě. To tedy odpovídá tomu mému liberálnímu základnímu přístupu a také mému přístupu jako právničky. Eh, je samozřejmě obtížné eh, hodnotit jako předseda dozorčí rady například eh, své členy s nějakými známkami nebo nějak, opatřovat je nějakými kvalifikacemi, takže tam eh, o tom poněkud pochybuji o tom systému, že by byl funkční. No a co se týče těch kvalifikací, jako žena vám mohu odpovědět. Finanční krize nám přeci dokázala, že muži to nedokázali finanční krizi bychom vůbec neměli, kdyby dozorčí rady fungovaly tak, jak měly. Takže myslím si, že to je ten nejlepší protiargument, který mohu nabídnout. A už jsem řekla dříve, že první dva až tři roky eh, praxe v Norsku nám ukázaly, že tam eh, došlo ke zlepšení a i ti největší odpůrci eh, to pochopili. Já samozřejmě nepocházím z politického směru, který se vyslovuje pro kvóty. My jsme poslední stranou v Německu, která ještě kvóty nemá a e, já sama mám velké potíže se svou vlastní stranou, ale přesto je nutno říci, že se pohybujeme v oblasti zprávy z vlastního podnětu. Je potřeba se potom dohodnout ještě se všemi členskými státy a jde nám o diskuzi jako takovou. Myslím si, že ta diskuze už dva, tři roky probíhá na nejvyšších úrovních v členských státech. Teď nám jde o to, abychom tu diskuzi vedli a konečným cílem by měla být tak 40% kvóta. Napsala jsem 40% pro obě pohlaví. Dlouho jsem nad tím přemýšlela, ale když napíšu ženy, tak diskvalifikujeme muže, takže jsem nechtěla být ani proti jednomu pohlaví a proto zde stojí dvě, obě pohlaví a ne ženy specificky. Tak co zde ještě bylo za otázky? Dobře, pan Bodu eh, hovořil o těch zprávách auditorů eh, ekonomickým orgánům. Tuto zkušenost již máme v některých zemích, například v Německu. V Německu se například ten systém osvědčil. Funguje to tak, že auditoři jsou určitým způsobem pojištěni. Eh, vlastně to sami navrhli do určité míry, takže se to neděje proti jejich vůli. Oni sami to navrhli. Oni totiž mají svoje pověření a ve chvíli, kdy podávají zprávu externímu nezávislému orgánu, musí samozřejmě eh, se nějak zodpovídat určitému orgánu a to jde pouze, když k tomu mají povinnost. Vím, že ve dvou členských státech došlo k tomu, že ve fin- během finanční krize auditoři velice dobře věděli, co se děje. Takže ne, že by o tom nevěděli, velice dobře věděli, co se děje a je- jejich národní dozorčí orgány je poprosili, aby to nezveřejňovali a aby to zkrátka protáhli, to zveřejnění, protože jinak by došlo k efektu Lehman Brothers i v jejich eh, zemi. Eh, ty eh, Společnosti si to tedy velice dobře rozmysleli, jestli mohou být sticha a nebo ne, ale rozhodli se proto, že to nezveřejní, protože je o to pověřili národní dozorčí uh, orgány. Dobře si to promysleli a rozhodli se proto zamlčet to. Myslím si, že systém, který plánujeme, by mohl zabránit velkým finančním eh, kolapsům v budoucnu. Není to tedy nic nového. A rozhodně by to nebylo také proti velkým společnostem. No, eh, to spolurozhodování, to v zelené knize vůbec není, proto jsem o něm také nehovořila, jsem poněkud neskušená v této oblasti. Uh, a e, ráda vyjdu vstříc s vašim pozměňovacím návrhům a ráda je také zapracuji. Děkuji. Děkujeme. Závěrečná poznámka ode mě. E, nevím, jak je to v ostatních zemích, ale e, v zemi, kterou známe my nejlépe, pan kolega Rabkaj a tak, je tomu tak, že když velký podnik je ovládán nomenklaturou malé skupinky lidí, tak tito lidé se vzájemně ovlivňují. A e, samozřejmě je zásadní zamyslet se nad tím, kdo tento systém prolomí. Možná, že to neplatí o, o ostatních státech, ale pro stát, který známe my tři nejlépe, to platí určitě. Kolegyně Lichtenbergerová, prosím, máte slovo. Mám poznámku. Bohužel, tak toto funguje v mnoha členských státech. Předseda. Dobře, možná, že e, jako časově omezené řešení by to pomohlo, ale o tom můžeme ještě diskutovat. Lhuta pro pozměňovací návrh je 4. únor. Dobře. A tím se dostáváme k šestce, ne, tu jsme přeložili na zítřek, protože to bude právní služba. A tím se dostáváme ke společné rozpravě o třech návrzích k jednotnému trhu. A jako první bych udělil slovo kolegovi Borisovi, prosím. Yeah, okay. Přítomen, prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, e, paní předsedající. <clears throat> Myslím, že každý, kdo zapoznal se s propozicí. E, Děkuji, e, pane předsedo. Eh, takže mm, já myslím, že všichni, kteří se seznámili se sdělením komise, tak určitě byli ohromeni šíří rozsahem té práce. Ano, většina eh, eh, zákonných a ekonomických nástrojů zde byla popsána a zohledněna, protože příští rok budeme slavit 20 let společného trhu, takže ty nástroje byly skompilovány, eh, aby byly znovu vyhodnoceny, tak, aby eh, společný trh skutečně byl bez vnitřních bariér. Dokument, který já jsem eh, připravil, ten se týká podniku a růstu hm, a cílem hm, bylo zjistit, eh, eh, jaká je situace těch 20 milionů evropských podniků, které představují více než 175 eh, milionů pracovních příležitostí v Evropě. Ale tyto podniky mají velký i potenciál hm, nabírat další pracovníky detailní analýza na trhu nám ukazuje, že vždy pořád existují velké bariéry, tedy i bariéry vyplývající z předpisů či z stavu ekonomiky. Ještě eh, je před námi dlouhá cesta, než budeme mít skutečný, reálný, jednotný trh. Návrh eh, eh, Evropské komise, tedy to sdělení, rozděluje podniky do třech kategorií. Za prvé Mm, jsou zde všechny ty finanční nástroje a e, e, všechny předpisy, které se týkají přístupu, přístupu ke kapitálu. Třeba jde o to sjednotit e, daně, daňové otázky. Já zde nebudu hovořit o detailech, ale je to tedy, jenom tím chci říct, že to je daleko širší věc, jde i o daně. Druhá kategorie návrhu komise se týká e, snižování bariér e, administrativního charakteru, technického, formálního charakteru, třeba e, mm, elektronický podpis, elektronická identifikace podniku, transakce online – to eh, je významná část návrhu, ale zase nespadá do našich kompetencí. A třetí kategorie to jsou ty eh, eh, legální, tedy právní aspekty stricto senso. A zde zatím pro přeshraniční transakce lze skonstatovat, že nemáme reálný jednotný trh a dokládají to čísla. Třeba pokud jde o veřejné zakázky, tak pouze 1% a půl zakázek se uděluje přes hranice a pouze 7 občanů využívá přeshraniční transakce přes internet třeba. A to všechno nám ukazuje, že situace není dobrá a je to právě kvůli překážkám na trhu ve svém dokumentu já navrhuji takovou právní analýzu situace a e, předkládám pět konkrétních návrhů, které jsme vypracovali společně a vycházeli jsme v tom e, ze sdělení komise. E, předmětové opinii komisí IMCO. Po pierwsze... A Mm, takže mm, a i jsme tam něco přidali, na co zapomněl výbor IMCO. Za prvé jde o otázku evropského patentu. Za druhé jde o opatření týkající se ochrany duševních práv, respektive práv duševního vlastnictví a e, osiřelých těl také i tam předkládám návrhy týkající se eh, ochranných známek v Evropské unii. Snažil jsem se o určitou ochranu mezi ochranou práv duševního vlastnictví a elektronickým obchodováním. Eh, zde jsem skonstatoval, že často eh, právě dochází k problémům kvůli tomu velkému rozporu mezi tou ochranou práv duševního vlastnictví v různých členských státech EU. A za čtvrté mm, žádám komisi, aby eh, zrevidovala eh, tu směrnici o účetnictví, protože Eh, díky té novelizaci by bylo možné tedy eh, nějakým způsobem tedy kompenzovat ty různé negativní důsledky eh, změn a potom je třeba i propojit ty různé obchodní registry a podobné jiné registry, protože zatím zde není dostatečná transparentnost na trhu. A ještě, abych se vrátil k tomu prvnímu návrhu, prvnímu bodu, tak zde e, komise podporuje tu takzvanou posílenou spolupráci a snaží se tedy něco udělat s evropským patentem a zde si stanovila rok 2014, do kterého chce přijmout rozhodnutí o evropském patentu. V tomto komisi podporuji a myslím si, že členské státy by eh, i by měly tedy jít stejnou cestou jako komise. Víme, že práce eh, eh, na evropském patentu již trvají desítky let a stávající situace, stav právě mm, komplikuje situaci s patenty a de facto tímto se omezuje růst na jednotném trhu. A často to vede i ke sporům vyplývajícím právě z rozdílů eh, mezi právními řády. A často soudy vydávají rozporuplná eh, rozhodnutí, což eh, vůbec nezvyšuje právní jistotu, naopak a odrazuje to evropské podniky od přeshraničního obchodování. Myslím si, že určitě ještě budeme mít mnoho příležitostí se tímto tématem zabývat. Je to téma komplikované, často ožehavé, třeba jako je ta otázka jazyků, eh, jazykového režimu evropského patentu, ale evropský patent je zásadní téma, proto figuruje v prvním bodě dokumentu. A teď ten druhý bod. Eh, eh, autorská práva. Hmm. Takže zde komise tedy předložila rámcovou návrh rámcové směrnice o práv duševního vlastnictví. E, e, my jsme již o tom hovořili u příležitosti zprávy paní Kalo a také jsme hovořili o možnosti takové směrnice o osvěřelých dílech. To je velice důležitý aspekt, e, který se týká ochrany autorských práv a práv tvůrců. A dále ta zpráva autorských práv. To je zásadní věc, ale tady ve sdělení komise se opomí jedna věc, která je také důležitá, a to je eh, nutnost mm, přehodnotit, zrevidovat eh, ty otázky spojené s ochranou známkou v Evropě. O tom jsme také již několikrát hovořili a také jsme i mluvili o právu na ochranu průmyslového vlastnictví. To určitě spadá do našich kompetencí a přitom to nefiguruje, ale ve sdělení komise ani v dokumentu výboru IMCO. Další otázka týkající se práv duševního vlastnictví. To je právní rámec, Eh, který eh, oznámila Evropská komise, která eh, se bude snažit sladit ochranu autorských práv na straně jedné a s nutností lepšího přístupu k přeshraničnímu obchodování a to především k digitálnímu obsahu. Samozřejmě musíme vyčkat na vyčkat, počkat na návrhy komise, mm, která se bude snažit o vytvoření právního rámce, aby sladila tyto dva požadavky a doufáme, že tím se usnadní i pořizování, pořizování eh, eh, děl přes internet s tím, že se bude chránit, budou se chránit autoři a tvůrci. Víme, že každý členský stát zatím má zvláštní režim na ochranu autorských práv. Často ty režimy jsou neslučitelné, tudíž zde reálně jednotný trh nefunguje. A e, přesto je zde velká poptávka ze strany občanů, kteří chtějí tento digitální obsah. A řekl jsem vám, že 7 evropských občanů využívá možnost Eh, přeshraničních digitálních operací přes internet. Není to hodně, ale je to dost pro to, abychom se zabývali ochranou, ochranou autorských práv nebo autorů digitálního obsahu. A teď je eh, padělky a piráctví. O tom hovořit nebudu. Eh, o tom eh, komise dobře hovoří ve svém sdělení a přejdu k dalšímu tématu. Já vím, že již hm, se na tom pracuje a to je eh, revize té účetní směrnice. Jde o kvalitativní eh, revizi směrnice, účetní směrnice. A je třeba ale, aby jakékoliv právní změny by se opíraly o objektivní analýzu důsledků a aby e, to e, šlo ruku v ruce s vypracováním evropských norem. E, připomínám, že 95 evropských podniků jsou malé střední podniky, takže zde je velký potenciál snížit jim náklady a administrativní zátěž, která hraje významnou roli v, eh, ve financích těchto malých středních podniků. A prozatím malé střední podniky nemohou plnohodnotně eh, využívat svůj potenciál eh, se rozvíjet na jednotném trhu. A další otázka která není zmiňována v dokumentu výboru IMCO, ale která je důležitá, a to, e, to je ten obchodní rejstřík. Již e, v roce 2010 jsme přijali k tomuto tématu usnesení, máme zde i na to zelenou knihu a tudíž jsem se domníval, že je užitečné by bylo užitečné se zmínit o této harmonizaci obchodních rejstříků, protože eh, to ve finále i eh, zlepší přístup eh, k, k informacím, protože dnes podniky, které třeba mají zájem vstoupit do kapitálu jiného podniku, tak mají problém s tím získat reálné informace. Vím, že již 18 členských států participuje na projektu mm, obchodního rejstříku, ale je to pouze v počáteční fázi. I když je to důležité pro lepší transparentnost na vnitřním, tedy na jednotném trhu. A tudíž doufám, že toto určitě mm, nebude figurovat pouze ve sdělení komise, ale i ve stanovisku našeho výboru. Takže to jsou ty základní otázky, které jsem chtěl zdůraznit a upozornit vás na ně. A e, těchto pět bodů by mělo být naší prioritou. Mělo by být takovou základní linií Eh, našeho stanoviska. Děkuji za úvod. Eh, dále kolega Manders ke své zprávě. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko k jednotnému trhu pro Evropany eh, se týká všech občanů. Já jsem se soustředil na tři zásadní body. První zásadní bod je, že musíme oživit sektor malých a středních podniků a podnikatelský sektor jako celek, protože v současné době malé a střední podniky eh, nemají dostatek důvěry na trzích, nemají důvěru v eh, jazykový systém. Podle zprávy Monty navrhuji, že bychom se na tuto věc měli podívat a zavést regulaci. A implementovali jsme směrnici, eh, máme 27 a ukazuje se, že máme 27 různých úrovní ochrany pro malé a střední podniky. Občané také nechtějí vstupovat do právní nejistoty. Za druhé, máme Erasmus, to znamená, že pro studenty je jednodušší jít do jiných zemí. Ale problém v současné době je eh, to, že když máte eh, vzdělání v jedné zemi, je těžké prokázat své vzdělání v jiné zemi. Takže doufám, že eh, Evropská komise přijde s jakýmsi pasem evropského vzdělání, a aby bylo zajištěno, že mladí lidé budou moci z náze nalézt stáže v jiných zemích a že také bude skutečná mobilita pracovních sil. A třetí bod, který je pro mě nejdůležitější, se týká následujícího. V každém členském státě, kam jedu, jsem svědkem toho, že média jsou velice negativní, pokud jde o EU. V členských státech Nikdo nereaguje ve chvíli, kdy e, národní tisk nebo politikové jsou negativní, pokud jde o Evropu. Neexistuje tam snaha reagovat na e, některé chyby, které se tam e, publikují. A další věc. To, co Evropská unie dělá pro své občany je většinou eh, prezentováno velice byrokraticky či složitě právně. A to znamená, že se nedostáváme až k občanům a že se vzdalujeme normální společnosti Evropy. Já si myslím, že je potřeba získat podporu všech Evropanů pro jednotný trh. Je nutné, aby lidé věděli, jaká jsou jejich práva, jaký je přínos pro ně jako jednotlivce a je potřeba, abychom um, nevysílali nějaké poselství, které Evropané stejně nejsou ochotni přijmout. Takže to jsou ty nejdůležitější věci, které jsem chtěl zdůraznit. A doufám, že se nad tím kolegové zamyslí a že mi pošlou konstruktivní pozměňovací návrhy. Děkuji panu kolegovi Mandasovi. Já teď budu extrémně stručný ke své vlastní zprávě, protože musíme vyslechnout ještě kolega Golnoše před polední pauzou. V diskuzi můžeme pokračovat po polední pauze, pokud někdo bude něco mít. Já sám budu tedy stručný. Eh, z návrhu zprávy jste mohli všechno vyčíst. Soustředil jsem se na oblasti kompetencí výboru, hlavně co se týče procesního práva v Alternative Dispute Resolutions a Collective regress, Uh, Redress. Uh, v březnu 2009 jsme se tomu už věnovali, ale také v prosinci minulého roku. Eh, opíral jsem se o tu legislativu, která byla přijata, takže to jsou ty zásadní věci, protože my jako parlament jsme přijali již legislativu v poslední době. Mám tři kolegy, kteří se přihlásili o slovo. Pokud budeme rychlí, můžeme to ještě udělat, ale pokud by to trvalo déle, tak to musím přeložit na dnešní odpoledne. Začneme kolegou Baltasarem. Kolega Golneš, prosím. Pane, předsedají, pane předsedo, eh, jestli chcete odložit mé slyšení na odpoledne, tak to klidně můžete udělat. Uh, dnes odpoledne máme stejně jednání za zavřenými dveřmi, takže tomu eh, nic neodporuje. Nevím, pan kolega Rabka je zpravodajem, ale můžeme to probrat dnes odpozdě pozdě odpoledne. Dobře, skvěle, takže můžeme pokračovat v diskuzi. Kolega Baldasár má slovo. Bez mikrofonu. probereme to jako poslední před koordinátory. Máme tam jednání za zavřenými dveřmi, takže to probereme za zavřenými dveřmi. Kolega Baltasar má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Se zájmem jsem samozřejmě naslouchal zprávám obou kolegů a naprosto souhlasím se všemi aspekty, které zdůraznili. Ale to centrální téma, o, kterým, o kterém se zde bavíme v těchto zprávách, a nezabýváme se jím pouze ve výboru Jury, ale i v ostatních výborech, je vnitřní trh, což je jeden z pilířů Evropské unie, respektive měl by být jedním z pilířů, ale nefunguje. Eh, většina aktérů v ekonomice eh, v, a na trhu v Evropě jsou vynechávání. Máme zde 20 milionů podniků, ve kterých je zaměstnáno 166 milionů osob. Ale velká část obchodních vztahů probíhá uvnitř členských států. A tento společný prostor není využíván dostatečně proto, aby byl obchod efektivnější. A také proto, abychom dosáhli bohatství a blahobytu národů. Největší problém, který musíme vyřešit, je následující. Jak upravit vztahy mezi podniky, jak je zjednodušit a jak umožnit zaměstnancům a spotřebitelům, aby mohli vnitřní trh lépe využívat. Směrnice, které by nyní měly být schváleny, a i naše iniciativy v této oblasti, co se eh, týče týče B2B a nebo spotřebitelských práv, směřují právě k tomuto cíli. skutečným problémem zůstává to, že malé a střední podniky se neúčastní vnitřního trhu, dělají to multi, um, nadnárodní podniky, dělají to velké podniky, ale malé a střední podniky jsou omezeny, omezují si na regionální, provinční, maximálně národní trhy. A všechny právnické a jazykové rozdíly a různé praktiky, které v Evropě ještě máme, jim eh, stěžují, respektive znemožňují účast na vnitřním trhu. Z toho důvodu přijímáme nové nástroje, ty ale nejsou dostatečně využívány. Například internet se týká jen 26 přeshraničních eh, obchodních vztahů a částečně jen 7 takže malým a středním podnikům se nedaří navazovat vztahy s ostatními podniky, se spotřebiteli vně jejich hlavní, eh, vlastního regionu nebo vlastní země. To je tedy ten zásadní problém, se kterým bojujeme. Další otázka je následující. ve všech našich dokumentech ve Small Business Act, o aktu, v aktu o vnitřním trhu, se zaměřujeme na jednu věc. A jak bychom mohli tento fokus zaměřit na strategii 2020? Jak do tohoto návrhu zakomponovat malé střední podniky, protože to je širší ekonomický dokument. Hovoříme o energetice, o digitálním průmyslu, tvůrčím průmyslu. Paní Wilstrom to dobře doložila. Malé střední podniky. Ano, malé je krásné, ale kam to dáme v těchto sektorech? které budou tak zásadní pro budoucno evropské ekonomiky a prostřednictvím jakých nástrojů, protože krize má závažné důsledky. Za prvé se snížilo, snížil objem úvěru a tím trpí především ty malé střední podniky. Eh, I v celé Evropě eh, tedy eh, banky omezují přístup k úvěrům. Takže to je téma nevyhnutelné, tím se musíme ve všech dokumentech zabývat a já souhlasím Eh, s tím, že eh, zde naše hm, tedy eh, hm, činnost, činnost v podstatě v, to, v tomto je irrelevantní, protože často spíše tedy se zabýváme takovými kuriozními kuriozetami a ne tedy hm, něčím, co má ten velký objem, dobře, no tak ano, ale pokud eh, se třeba eh, odsouhlasí směrnice o spotřebitelích, tak o tom nikdo v médiích nemluví a když eh, někdo začne křičet v parlamentu na plenárce, tak se o tom hned píše v médiích. Takže to je problém s komunikací a upřímně řečeno to asi tady nevyřešíme. A ještě poslední téma, mm, evropský patent. Já si myslím, že eh, nikdo nepochybuje o tom, že je třeba konečně mít jednotná pravidla, což povede ke snižování nákladu. A zde eh, eh, rada mm, se zablokovala na dlouhou dobu a teď díky posílené spolupráci tak se to snad odblokovalo, především co se týče těch jazykových režimů. A zde je třeba, aby eh, lidé udělali určité ústupky od té národní píchy a používání vlastního jazyka, aby se na to podívali spíš objektivně. V každém případě eh, si myslím, že ten problém se odblokoval a proces je v běhu. A skutečné téma, které musíme řešit, je, jak eh, zajistit, aby ten jednotný trh byl používaný a použitelný. Děkuji. Danke, Frau Wikström. Děkuji, kolegyně Wikström. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem kolegům za jejich připomínky. V podstatě nemám nic proti textům, které byly dnes navrženy. Mám jenom několik stručných připomínek. Pane Boreši, Omlouvám se, že jsem se neúčastnila schůzky. A když jste hovořil, musela jsem hlasovat v jiném výboru. Ale povšimla jsem si, že vy jste navrhl podobný text eh, ve svém stanovisku. Je to podobné mé formulaci mém stanovisku o Unii inovací. Myslím si, že by mohlo být dobré, abychom koordinovali své formulace, abychom měli společné znění v našich stanoviscích o stejných tématech, tak aby náš výbor eh, předložil IMKU podobné texty, stejně tak jako výboru ITRE. Eh, ke stejným tématům myslím si, že by to tak mělo silnější dopad. Pane předsedo, ve vašem stanovisku je velice dobré to, že zdůrazňujete, zdůrazňujete otázku alternativního řešení sporů. Já jsem tomu věnovala svůj život, ale trochu jinak. Jediná otázka, kterou mám eh, ohledně tohoto textu, se týká následujícího. A jak je to s těmi korelačními tabulkami? Bude tam návrh korelačních tabulek? Já nemám nic proti eh, věcným záležitostem ve vašem návrhu. Mě by jenom zajímalo, jestli tato zpráva je nejlepší místo, kam tento návrh začlenit. Každý v současné době je pro hodnocení dopadu. A já se domnívám, že koreleční tabulky v budoucnosti budou normálním postupem bude to normální postup a pro sledování kroků v členských státech. Ale já nevím, jestli toto je to správné místo, abychom to začlenili, abychom o tom diskutovali. Ale jinak vás plně podporuji. Děkuji. Děkuji, kolegyně Kastix. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych eh, trochu připomněla cíle já myslím, že toto sdělení Single Market Act je velice ambiciozní a vychází ze zprávy profesora Montyho a její cílem je nastolit rovnováhu mezi jednotným trhem pro podniky, to je ta první část, jednotným trhem pro občany, to je ta druhá část, a na tom jednotném trhu zlepšit transparentnost, demokracii, to, čemu se říká governance, a to je ta třetí část. Myslím si, že v těch našich návrzích eh, eh, ve výboru Jury, ve výboru IMKO, ve výboru pro zaměstnanost eh, je třeba, abychom dbali nad rovnováhou mezi těmito třemi částmi. A to především v těch legislativních návrzích. To musí být vyvážené. E, v tomto sdělení jsou nastolena velká průřezová témata doprava, energetika, právní jistota pro podniky, ale také i pro občany, mm, pro občany, tedy zaměstnance, spotřebitele. Jde o e, fiskální harmonizaci, o tom se tam také mluví. A e, to znamená, nejenom bychom měli diskutovat o e, základu daně, ale především o e, cílech. Třeba jaké, jak je náš cíl, který se týká zdaňování energií. A v každé té oblasti je třeba, abychom dbali na tuto rovnováhu. Pokud ne, tak nakonec budeme dostávat návrhy, které budou nevyvážené a e, budeme opakovat chyby z minula. To znamená, e, že e, občané budou mít pocit, že Evropa jim vzdálená, že jsou opuštěni a nám, a že co je zajímavé, je pouze tedy ekonomika, finanční trhy a že člověk nás nezajímá. Já také velice rychle ještě bych chtěla eh, vyjádřit politování nad tím, že v tom sdělení chybí dvě věci. Za prvé, jsou to návrhy týkající se služeb eh, obecného zájmu, eh, tedy veřejné služby takzvané, to je v zájmu občanů i tedy místních zastupitelů, protože tady je velká právní nejistota i když máme nástroje, třeba článek 14 protokolu eh, ke smlouvě nebo protokol 26, tyto hm, připomínají, že zde eh, hm, tedy místní samozprávy mají hm, velkou diskreční pravomoc rozhodovat o veřejných službách. A druhá věc, které lituji, je, že, na, že v na vnitřním trhu jsme zapomněli trochu na roli eh, obcí, tedy nižších eh, samozprávných celků, ať jsou to třeba i kraje a tak dále. To jsou zásadní aktéři v ekonomice, v sociální oblasti eh, i v regulaci, protože přijímají předpisy. A často to jsou právě tyto úrovně, které jsou často Eh, dotčeny našimi evropskými předpisy, které se jim jeví jako obskurní. A dále governance, řádná zpráva. Zde je třeba si připomenout, že musíme konzultovat s místními samozprávami a se, se zástupci třeba eh, především krajů. Děkuji. In der Tat, das ist sicherlich richtig. Uh, opravdu, to je určitě správné. Tak teď vezmu zpravodaje znovu pořadě. Pan kolega Boris Mandas a potom já. Prosím, máte slovo. Děkuji. Naprosto souhlasím se vším, co bylo řečeno. Zareaguji na pana Baldazara. Opravdu je tomu tak, že nástroj vnitřního trhu dnes nefunguje správně nebo nástroje, které vnitřní trh má k dispozici, nefungují správně. Ale máme šanci eh, koncentrovat eh, v jednom dokumentu všechna zjednodušení, která by mohla pomoci k tomu, abychom ty stávající překážky prolomili. Hovořím zde o přeshraniční otevřenosti. Hovořím zde o všech záležitostech, které se týkají malých a středních podniků na evropské úrovni. Myslím si, že Existuje určitý vztah mezi funkčností a efektivním informacím pro občana. Ty by totiž mohly sloušit zjednodušení. Jsem toho názoru, že komunikace mezi komisí a členskými státy nefunguje tak, jak by měla. Všichni víme, k kolika změnám dochází u legislativních návrhů a pro podniky je velice těžké držet s těmito změnami krok a přizpůsobit se. Myslím si, že bychom tedy měli vytvořit něco jako jednotný informační balíček, který by byl směřován k malým a středním podnikům, aby se to celé zefektivnilo. To byla jedna věc. No a druhá věc je, že souhlasím s paní Vyšong v tom, že musíme zaručit, abychom mluvili jednotně, aby se to také dostalo ke svým příjemcům. Naše eh, výpovědi a sdělení je také více posílit. A paní Kastex, tam také souhlasím. Je pravda, že komise navrhla řadu změn. Mimo jiné změnu eh, ve veřejných službách, službách ve veř- v obecném zájmu. K tomuto tématu Eh, měla být vypracována řada aktivit. Eh, tyto změny bychom ale měli také ještě posílit. Pozměňovací návrh 25 se tím zabývá. Myslím si, že se to vyplatí. A že se můžeme později věnovat detailům. Kolega Banda. Budu stručný, pane předsedo. Já se domnívám, že zde odvádíme dobrou práci, snažíme se zlepšit fungování jednotného trhu. Ale ve chvíli, kdy nebudeme schopni to nějak eh, komunikovat lidem a nebudeme schopni jim sdělit, že mohou využívat jednotný trh, eh, potom to bude velká chyba. Takže musíme se zamyslet nad tím, jak eh, udělat tento most přes tuto informační propast. Děkuji, já budu stručný. Paní Kastix hovořila o komunálních eh, službách. Já si myslím, že to je velice zásadní věc, ale další problém je komplexita. A právo veřejných zakázek eh, v současné době je tak eh, složité, že obyčejná komuna na lokální úrovni má velké problémy s vypisováním veřejných zakázek a já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to výrazně zjednodušit uh, Ehm, tyto postupy, místo abych se nadále komplikovaly. A zadá se, že zde dochází naopak ke snaze věci dále komplikovat a rizika toho, že právo nebude dodržováno, se tak zvyšuje. A já plně souhlasím s tím, že ehm, toto je problém. Každý to známe na eh, komunální úrovni. A na komunální úrovni je kritika Evropy stále větší. A, takže já si myslím, že musíme něco udělat v oblasti eh, jasnosti práva a flexibility. K tomu, co říkala paní eh, Wikström, pokud je o korelační tabulky, samozřejmě můžeme se nad tím zamyslet. My jsme to sem napsali proto, že eh, vyjednáváme s radou a komisí o této otázce a mezi institucemi je spor. Konference předsedů se rozhodla, že v budoucnosti už nebudou na pořadu jednání žádné zprávy, které nebudou splňovat požadavek korelačních tabulek. A to rada neakceptuje. Ehm, my s radou vyjednáváme a já jsem chtěl opět eh, tuto věc zdůraznit a také v tomto stanovisku a to je důvod, proč se to zde objevuje. Ehm, Lhuta pro pozměňovací návrhy 4. února. Takže dnes dopoledne jsme skončili včas. A jenom ještě jedna věc. V 15 hodin budeme nejdříve hovořit o bodu paní Lichtenbergerové, pokud je o přístup k dokumentům, nebude potřeba celá hodina. Poté budeme mít neveřejné jednání a tam budeme hovořit o případu Golniš. Já navrhuji, aby diskuze o patentech proběhla poté, co budeme hovořit o dokumentu paní Lichtenberger. Doufáme, že to stihneme a pokusíme se to všechno stihnout předtím, než přejde maďarský ministr. Já myslím, že je to technicky možné, sekretariát rozestal všem informaci, takže všichni budou eh, vědět, eh, jak se bude postupovat.